Okay, thank you, gentlemen. Dobře, děkuji, děkuji z tisku. Musíme začít. Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych přivítal navrhovaného kandidáta pana Karla de Kuchta na tomto parlamentním slyšení. Rád bych vás upozornil na význam tohoto postupu. A chtěl bych zdůraznit, že se jedná o zásadní okamžik v procesu jmenování Evropské komise která bude sloužit v dalších pěti letech evropským občanům. Taková slyšení jsou opravdu důležitá, protože představují kontrolu, demokratickou kontrolu, kterou může vykonávat pouze Evropský parlament ve vztahu k výkonné složce systému zprávy Evropské unie. Toto slyšení je o to významnější, že Lisabonská smlouva dala tomuto parlamentu a tomuto výboru posílené pravomoci a větší odpovědnost, pokud je o utváření obchodní politiky Evropské unie. A v tomto smyslu musí být tento parlament plně informován o tom, co může očekávat od budoucího komisaře pro obchod, než budeme hlasovat o celém kolegiu v nadcházejících týdnech. Evropský parlament má spoluzákonodárné pravomoci a znamená to, že podle Lisabonské smlouvy je jedinou přímo volenou institucí, která představuje legitimnost evropské politiky. Je to vítaný vývoj, konstitucionální vývoj a jménem členů tohoto výboru vám mohu říct, že se rozhodně těšíme na to, jak budeme uplatňovat své nové pravomoci ve spolupráci s komisí a s radou. Na úvod bych připomněl, že vzhledem k tomu, jak máme postupovat při schvalování komise podle jednacího řádu, parlament vyhodnocuje navrhovaného kandidáta na základě celkových schopností, angažovanosti v Evropě a osobní nezávislosti. Posuzuje také znalost jejich potenciálního portfolia a komunikační schopnosti. Také bych měl poukázat na to, že před tímto ústním slyšením navrhovaný kandidát písemně odpověděl na přípravný dotazník. Jeho písemné odpovědi dostali členové ve svých jazycích. Současně podle jednacího řádu jsme dostali od komise prohlášení o zájmech navrhovaného kandidáta a jeho životopis. Možná několik slov k postupu. Tlumočení na tomto slyšení máme ve 22 jazycích. A pro tlumočníky bych řekl, nebo zájmu tlumočníků vás požádám, abyste nehovořili příliš rychle, aby mohlo tlumočení probíhat odpovídajícím způsobem. A také bych vás chtěl informovat o tom, že toto slyšení se vysílá na webových stránkách parlamentu a budete mít také přístup k videozáznamu tohoto slyšení, a to na stejné stránce. Kromě toho bude zpráva, písemná zpráva, která bude k dispozici co nejdříve po tomto slyšení. A kromě této zasedací místnosti máme ještě další místnost, kde je možné naslouchat. Bude se tam předávat i obraz. A je to A5G3. Slyšení bude uspořádáno následovně. Máme dnes dopoledne omezený čas, tři hodiny a strukturu máte ve svých materiálech. Nejprve vyzveme navrhovaného komisaře, aby vystoupil s úvodním prohlášením, které nebude další než 10 minut. Potom bude následovat debata, která potrvá přibližně 2 hodiny a 30 minut proběhne na základě principu ping-pong, to znamená, budeme mít pětiminutové úseky a potom čtyři minuty. Začneme nejprve zástupci všech politických skupin. Každý dostane pět minut a to znamená otázka na minutu a odpověď pana de Guchta ve dvou minutách. A potom následná otázka jedna minuta a následná odpověď jedna minuta. To je dohromady pět minut. A pokud jde o ty čtyřminutové úseky, otázka bude jedna minuta, odpověď opět jedna minuta, následná otázka jedna minuta a doplňková odpověď jedna minuta. Měli bychom skutečně omezit řečnickou dobu na jednu minutu na každou otázku. Mělo by být všem jasné, že doplňkové otázky musí pokládat stejná osoba a doplňková otázka se musí týkat odpovědi navrhovaného komisaře. V doplňkových otázkách není možné nadnášet další jiná témata. Předseda se vyhrazuje právo zakázat následnou nebo doplňkovou otázku, která nesplňuje tato kritéria. budeme striktně uplatňovat limity pro řečnickou dobu. A také bych vás chtěl informovat o tom, že sekretariát se pokusil spojit s nezařazenými členy, ale bez úspěchu. A proto pět minut, které měli dostat tito členové, jsme doplnili k času, který máme k dispozici pro závěrečné vystoupení navrhovaného kandidáta a předsedy na konci slyšení. Čas vyhrazený pro závěrečné vystoupení nyní bude 10 minut a ne těch 5 minut, jak jsem původně říkal. Okamžitě po slyšení bude mít komisař setkání s tiskem. Tolik tedy k postupu. Zahájíme vlastní slyšení. Pane de Guchte, máte slovo, abyste mohl vystoupit. Děkuji. Deset minut. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení členové, vážení poslanci. Já vítám tuto příležitost představit se dnes vašemu výboru za přítomnosti zástupců ostatních výborů s mezinárodní působností a příležitost seznámit vás s mými názory na mezinárodní obchod. A doufám, že to bude první, ale nikoliv poslední z diskuzí, které povedeme. Na základě svých zkušeností jako komisař pro rozvoj a spolupráci jsem získal dobrou představu o tom, jakou ústřední roli hraje vaše instituce ve snaze zajistit odpovědnost v Evropské unii. S Lisabonskou smlouvou úloha Evropského parlamentu v evropském rozhodovacím procesu bude posílena, především pokud jde o legislativu v otázkách obchodu a obchodních dohod. Velice dobře znám mezinárodní obchod. Jako minister pro zahraničí a pro mezinárodní obchod jsem získal velké zkušenosti s obchodem a s rozvojovou politikou a to především obecně s mezinárodními vztahy. Zastupoval jsem Belgii na zasedáních ministrů Evropské unie a na konferenci z VTO v Hongkongu v roce 2006 a také v Ženevě v roce 2008. V tomto období jsem také vedl obchodní mise do desítek třetích zemí. V politice se věnuji již přes 30 let – Získal jsem potřebné dovednosti, které potřebuje vyjednavač. V Evropském parlamentu a také v době, kdy jsem působil ve vnitrostátní politice v Belgii, jsem získal velké zkušenosti s navazováním spojenectví přes politické a ideologické hranice. Tak se to dělá jak v belgické, tak v evropské politice na každodenním pořádku. Ani k mému portfoliu. Obchod byl vždy silným motorem růstu a příležitostí v Evropě i jinde. I dnes nám pomáhá dostat se z obtížné hospodářské situace. Jsem dlouhodobým obhájcem zásad evropské obchodní politiky otevřených trhů, které vycházejí z mezinárodního systému obchodu založeného na pravidlech. Nicméně Toto není zjednodušená víra ve volný obchod nebo otevřené trhy jako cíly sami o sobě. Volný obchod musí být nástrojem, který generuje prosperitu, stabilitu a rozvoj. Pokud ho podpoří správná pravidla a instituce, znamená to, že volný obchod vede k dobrým výsledkům pro všechny. A v rámci širších opatření je také velice dobrou pákou, která pomáhá propakovat evropské hodnoty v zahraničí, například udržitelný rozvoj a lidská práva. Kromě toho otevřenost našich vlastních trhů podporuje inovaci a tvořivost doma a je to nejlepší způsob, jak zajistit opravdovou váhu v globálním obchodě. Evropská unie musí příkladem. To ovšem neznamená, že bychom měli přistupovat na nekalé obchodní praktiky, praktiky nebo ochranářství ostatních. A proto, když jsem odpovídal na vaše písemné otázky, zdůrazňoval jsem, že obchod musí sloužit širším politickým cílům Evropské unie. Jedním z těchto cílů je rozvoj od července, kdy jsem přišel do komise, jsem lépe pochopil nezbytnou interakci mezi rozvojem a obchodem. A pokud schválíte mou kandidaturu, budu této otázce věnovat velkou pozornost i v budoucnu. Evropská obchodní politika musí opravdu pomáhat nejméně rozvinutým zemím světa, musí jim pomáhat lépe se integrovat do globální ekonomiky a zvyšovat životní úroveň. A to bude znamenat větší politickou stabilitu i sociální pokrok. Pane předsedo, vážení poslanci, rád bych zmínil pět politik pro obchodní politiku Evropské unie v dalších pěti letech. Za prvé musíme zachovat a dále posílit multilaterální obchodní systém. V současné době je VTO pod tlakem. Vlajkový projekt od roku 2001 kolo Douha nepokročilo. Budování otevřeného transparentního multilaterálního systému obchodování na základě pravidel kde samotní členové e, souhlasí s tím, že se budou řídit pravidly pro řešení sporů, je velkým výdobytkem 20. století. VTO například jako fórum dlouhotrvajícím sporu o banány nebo ve snaze e, zabránit ochranářské spirále, prokázala, že opravdu slouží veřejným statkům. Díky obezřetnosti VTO se svět vyhnul vlně protekcionismu. Nesmíme zapomínat, že porovnání s ostatními mezinárodními organizacemi je VTO nejpokročilejší model globální zprávy, který existuje. A proto musíme nadále investovat politický kapitál do jeho vývoje. Dále bych řekl, že musíme trvat na rychlém uzavření kola v Douhá na základě toho pokroku, kterého jsme zatím dosáhli. Indie, Kanada, Ukrajina, Latinská Amerika a Euromed zřejmě budou dominovat naši agendu v dvou, našich dalších dvou letech. Eh, očekáváme také jednání se Singapurem a potřebujeme aktualizovat naše vztahy s Čínou. A to znamená, že se přesuneme k důležitým trhům, zejména v Ázii, a také k další hlubší integraci s, našim, s našimi sousedy. Dohoda s Koreou, jakmile bude podepsána, bude předložena vám, abyste ji schválili, včetně prováděcí pravidel. Já myslím, že to je dobrá dohoda, která prospěje naší ekonomice a já se těším na diskusi s vámi v tomto výboru i na plenárce. Za třetí, musíme na vyšší úroveň pozvednout hospodářskou spolupráci s předními ekonomikami světa, především s USA a s Čínou. s USA nejde především o tarify na hranicích, ale o překážky, které jsou za hranicemi, které jsou důsledkem rozdílné regulace. Studie z nedávné doby, kterou komise provedla na žádost Evropského parlamentu, ukazuje, že pokud tyto překážky překonáme, hodně tím získáme. Dohody o volném obchodu, které nyní vyjednáváme, povedou k celé řadě přínosů. Kromě toho jde o citlivé otázky životního prostředí sociálního dumpingu. Řešení těchto netarifních překážek bude záležitost, na kterou se chci především zaměřit v Transatlantické hospodářské radě, kterou budu spolu předsedat. Musíme také intenzivit, eh, posílit intenzitu dialogu s Čínou o obchodu a investicích, protože Peking zaujímá stále větší odpovědnost jako globální hráč a já doufám, že Čína bude stále otevřenější vůči obchodu a investicím. Ovšem musí prokázat také svou odpovědnost. Musí být schopná řešit palčivé otázky, jako například eh, otázky měnové. Za čtvrté, Vyjednávání o hospodářských partnerstvích a dohodách o nich se zeměmi AKT musíme také dovést k úspěšnému konci. Tyto dohody byly hodně kritizovány ze strany partnerských zemí i občanské společnosti v Evropě. Já jsem odhodlaný zachovat otevřený a pružný přístup, který jsme projevovali v posledních měsících, za předpokladu, že výsledky budou kompatibilní s VTO a mohou podpořit rozvoj. V oblasti rozvoje budeme mít také příležitost přehodnotit a nově utvářet novou generaci generálně obecného systému preferencí, jakmile vyprší současný systém, což bude 31. prosince 2011. A konečně, a to je rozhodně náročné v této ekonomické situaci, komise musí zajistit, že evropské společnosti, ať už jsou to vývozci, dovozci, budou konkurenceschopní vůči dovozu, bude s nimi spravedlivě zacházeno, dostanou příležitost rozšiřovat podnikání. A proto chci stavět na tom, čeho dosáhla předchozí komise, chci vylepšit náš přístup k třetím trhům a chci také uplatňovat transparentním způsobem naše současné nástroje na obhajobu obchodu. A jakmile skončí hospodářská krize, chci se vrátit k tomu, jestli můžeme tyto nástroje dále doladit, nebo jestli vzhledem ke změnám, které proběhnou na základě kola vyjednávání z Doha. Budeme muset něco měnit. Kromě toho musíme zjistit, jak využít nové pravomoci Evropské unie z hlediska přímých zahraničních investic, abychom rozšířili příležitosti a ochranu evropských společností. A tady musím trvat na tom, že současné dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi musí dál platit. A potom musíme rozhodnout o prioritách pro novou investiční politiku EU, jak u legislativy, tak eh, pokud je o to, se kterými zeměmi vyjednávat. Pane předsedo, vážení členové, to všechno představuje nabitý program. Ale já potřebuji vaši pomoc, aby ho mohl naplnit. Sám to nezvládnu. V nadcházejících měsících položíme základní kameny které pomohou komisi a parlamentu uplatňovat nové pravomoci včetně nové rámcové dohody mezi našimi institucemi. A můžete se spolehnout na to, že v oblasti obchodu budu spolupracovat s vámi tady ve výboru i na plenárce, abychom zajistili úplnou transparentnost a budu dávat všechny informace, které potřebujete k tomu, abyste si mohli dělat svou práci. Možná se ne všichni shodneme, nicméně uvidíte, že budu mít vždy otevřené dveře a jsem připraven naslouchat, učit se a debatovat. Možná bychom se mohli k naší spolupráci podrobněji vrátit v rámci otázek a odpovědí. Nicméně mým východiskem je uznat, že Lisabonská smlouva potřebuje kvalitativní změnu naší spolupráce. Předsedo, dámy a pánové poslanci, neměl jsem čas v této vyhrazené době hovořit o všech tématech. Mám na mysli zvláště propojení mezi obchodem a klimatickou změnou. A také je to záležitost dodržování lidských práv. Doufám, že eh, v těchto ve vašich otázkách se objeví tato témata a já se k ním budu moci vyjádřit. Dovolte mi, abych uzavřel vystoupení následujícím sdělením. Obchodní Obchodní politika je jistě mm, důležitou pákou, kterou musíme používat ale musí být ve službách rozsáhlejšího cíle, který máme v naší společnosti, což je dodržování sociálních práv, správná zpráva veřejných věcí a ochrana životního prostředí. Jedná se o nástroj, který je politické povahy. A proto se domnívám, že Evropský parlament by zde měl dát zaznít jasněji svému hlasu. Děkuji, pane Dekucht. Of this, uh... První blok otázek na tomto slyšení zahajují koordinátoři výboru pro mezinárodní obchod za jednotlivé politické skupiny a první je samozřejmě zástupce ELS, pan Kaspary. Máte slovo. Je to... Jedna minuta. Pane komisaře, já jsem velice rád, že v krátké době po vstupu Lisabonské smlouvy právě vy k nám přicházíte. Podařilo se vám skutečně bojovat i v minulosti za více práv. Chtěl bych se zmínit o dvou bodech. Za prvé, obchodní dohody. Ve vašich písemných odpovědích jste řekl, že v budoucnosti bude parlament zapojen do budoucího mandátu. Jak ovšem zajistíte, aby po dokončení těchto dohod nedošlo k nějakému předběžnému používání těchto dohod o volném obchodu, pokud se parlament k tomu ještě nevyjádří. A za druhé, podle nové smlouvy společná obchodní politika má spadat také do komunitární politiky. A jak si představujete, aby obchodní politika přece jenom zůstala autonomní a e, nebyla vlastně závislá na zájmech ekonomiky, tak jak se o tom hovořilo e, včera e, při slyšení komisařky a kde se právě o této záležitosti dosti důrazně mluvilo? Děkuji a pan de dvě minuty na odpověď, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě tuto otázku budeme eh, řešit velice záhy eh, v kontextu smlouvy o volném obchodu s Koreou. Něco se změnilo od Lisabonské smlouvy, nyní jste spolurozhodovacím orgánem a to znamená, že musíte také odsouhlasovat tyto smlouvy o volném obchodu. A eh, mm, tato eh, žádost to není nic nového, eh, mm, protože mm, to se teď objevuje sice v mezinárodní smlouvě s Koreou, ale je to zavedená praxe v mezinárodním obchodě. A tyto předčasné tedy žádosti, pokud vím, tak je to trochu politický problém pro Evropský parlament. Musíme to vyřešit v rámcové dohodě a pokud jde o konkrétně o tu smlouvu s Koreou, tak já budu vstřícný k diskuzi s výborem a uvidíme, zda se dohodneme na nějakém časovém rámci. A nezávislost obchodní politiky vůči ostatním politikám, samozřejmě nezávislost je vždycky relativní veličina, ale povaha, samotná povaha společné obchodní politiky znamená, že eh, eh, si eh, mm, tato oblast zachová svoji nezávislost. Je to jedna z výlučných pravomocí, výlučných kompetencí, kterou má Evropská unie Eh, kromě toho faktu, že vy jste spolurozhodovacím orgánem nyní a eh, já budu velice trvat na této nezávislosti a také i je to nezávislé eh, vůči té službě pro vnější akce, pro, vůči diplomatické službě Evropské unie. Takže mm, to bych chtěl ještě použít jako argumenty pro podporu tezí které jsem vyjádřil. Vy eh, budete mít možnost ještě se vyjádřit u doplňující otázky. Dovolte eh, tedy dát prostor pro doplňující otázky. Ne, komisaři, zůstal bych v této oblasti. Vy jste hovořil o Lisabonské smlouvě a o tom, jak se vnímá zde obchodní politika a že parlament je na stejné úrovni. Jak hodláte v praxi zajistit eh, toto dodržování postavení parlamentu? Jak chcete zajistit v praxi, aby parlament byl zapojen také do postupu proti dumpingu, aby parlament byl zapojen do rozhodovacích procesů? A další otázka. V této souvislosti jako komisař jste byl, nebo budete pravidelně zván na našem výboru. Také mm, se organizují mise, kterých se účastní naši poslanci. Můžete si například představit, že byste zapojil do těchto zahraničních vašich misí také členy Evropského parlamentu v rámci tohoto dialogu? Thank you. Děkuji. Minutu na odpověď, pane Dechucht. Pokud jde o antidumping. Ano, eh, budete se k tomu vyjadřovat, ale eh, to konečné rozhodnutí je na komisi, je to součást hm, komitologie. A vzhledem k právům VETA, hm, tak eh, zde, pokud je o antidumping, tak to nějak nezapadá do Lisabonské smlouvy, ale hm, i antidumping bude podléhat pravidlům a my se eh, eh, pokusíme co nejvíce respektovat znění eh, předpisů a nařízení o antidumpingu. A ještě zvát členy parlamentu na cesty. Já bych to učinil velice rád, samozřejmě záleží to na rozpočtu, na penězích. Za druhé, je třeba si zde udělat jasný rozdíl mezi multilaterálními vyjednáváními jako eh, VTO, vy jste součástí delegace, a potom eh, jsou zde bilaterální vyjednávání. U těch bilaterálních jednáních je to těžké do toho zapojit eh, mm, mm, parlament, možná, že třeba ne vždycky to potěší druhou stranu. Děkuji, pan předseda. Nyní zástupce socialistů a demokratů pan Arif. Minutu, prosím. Pane eh, komisaři, eh, vy máte eh, ten vyhlas, že jste velice otevřený, za to děkuji přímo. Pokud je o Lisabonskou smlouvu, tak zde parlament se zapojí do obchodní politiky Unie, což znamená, že, de, že poslanci budou i, definovat, budou i participovat na definování vyjednávacího mandátu rady. A i dále vy Eh, budete vést tedy naši obchodní politiku v rámci eh, programu Europa 2020 a my bychom eh, chtěli znát vaši pozici, protože tato vyjednávání nemohou sou, skončit neúspěchem a dále musíme se na to podívat i ve světle zaměstnanosti. Takže pokud jde o letecký průmysl, teď máme ten konflikt Airbus-Boeing a jak tedy to vidíte vy v rámci tedy vyjednávání o konfliktu v EVTO? o dvě minuty na odpověď. Za prvé, pokud jde o spolupráci mezi vaším výborem a e, e, těmi vyjednáváními, e, která povedou různé odborné, různá odborná oddělení a generální tajemník. Takže i zde konkrétně dnes se mohu zavázat k jedné věci abych i zareagoval na ty poznámky, které jsem se slyšel od různých členů výboru. Mohu se zavázat k tomuto. Za prvé, bude zde širší a rychlejší tok informací mezi komisí a vaším výborem a také i e, musíme Eh, eh, samozřejmě eh, se na to podívat i z pohledu důvěrných informací. To může být problém. A my se pokusíme pomoci vašemu výboru, abyste byli schopni zpracovat obrovský objem informací prostřednictvím různých briefingů, ad hoc briefingů a za třetí zvýšíme i kontakty mezi vaším výborem, sekretariátem a spolupracovníky na DG Obchod, abychom zlepšili operativní spolupráci a v neposlední řadě pravidelní debriefingy o o vyjednáváních o obchodě zde v Bruselu a o dalších tedy ministerských um, um, kontaktech, um, kdy parlament do nich byl zapojen, byl třeba součástí delegací, takže uvidíme ještě, co budeme moci učinit více v rámci uh, té dohody, rámcové dohody. A pokud jde o druhou, třetí otázku, k tomu musím říci, já jsem nepochopil moc Eh, protože ta vaše otázka byla příliš rychle položena, já jsem to nepochopil, já, moje, eh, vy jste hovořil příliš rychle a já mám omezené možnosti pochopit něco, když někdo mluví tak rychle, můžete to zopakovat, to není problém jazykový, ale problém rychlosti u mě. Ano, doplňující otázka, takže zde budete mít možnost eh, přeformulovat to, co jste již řekl. Minutu na to máte. Já to položím ještě jednou. Takže eh, zde eh, já jsem hovořil o té strategii Evropa 2020. My bychom chtěli znát, jaká je vaše pozice, protože si nemůžeme dovolit neúspěch. Ta obchodní politika musí být v souladu i s průmyslovou politikou, to znamená vytvářet pracovní příležitosti. Mám tedy tuto otázku. Budete veřejně hájit náš letecký letecký průmysl a především v tom konfliktu mm, Airbus-Boeing v rámci VTO, což bude mít dopad na e, ten trh těch e, dodavatelských firm. Děkuji. Agenda 2020, 2020, to nemůže skončit neúspěchem, e, protože to je něco tedy, co teď ale teprve koncipujeme, takže je to předčasné. A pokud je o obchodní politiku, to je mm, velký výdobytek pro nás. A e, výsledek e, v roce 2020 musí být větší růst, e, více pracovních příležitostí, více zaměstnanosti s veškerou tou ochranou sociálních práv, ale především růst. Růst. A Eh, ten musíme hledat jinde především. A proto eh, musíme mít k tomu uspůsobenou obchodní politiku. Pokud jde o Airbus, vy víte, že zde máme dvě stížnosti, Airbus proti Boeingu a Boeing proti Airbusu. A zde již máme předběžnou zprávu o Airbusu, ještě o Boeingu nemáme předčasnou zprávu, tu očekáváme v červnu tohoto roku. A bylo by dobré, aby to rozhodnutí bylo přijato, až budeme mít k dispozici obě zprávy, eh, protože zde se kladou stejné otázky na obou stranách. Eh, to je vlastně takový zrcadlový efekt a je třeba tedy eh, se tím zabývat paralelně, ale uvědomit si, že jde o téměř soudní řízení, jde téměř o soudní spor, kvázi soudní spor je třeba to refer, re, respektovat. Děkuji. Ano, pan Degucht měl tedy nevyužil celý čas, takže využijeme potom ještě ty vteřiny. A nyní za Alde pan Kazak. Minutu, prosím. Máte na první otázku. Sedatel, gospodin eh, kandidát. Pane předsedo, pane designovaný komisaři, rád bych věděl, jaký názor máte na vztahy mezi obchodní politikou a zahraniční politikou Evropské unie. Jaké vztahy budete mít s, vyko- s vysokou představitelkou pro zahraniční politiku? Eh, zachováte si specifikum obchodní politiky? A jakým způsobem budete postupovat, aby tato politika nebyla obětí partikulárních zájmů? To je první otázka. A druhá otázka. Jedná se o zasedání výboru pro zahraniční obchod. A proto bych chtěl vědět, zda členové Evropského parlamentu se budou moci uh, účastnit zasedání těchto výborů. Děkuji. Thank you, two minutes. Děkuji, dvě minuty na odpověď, pane Deguchte. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že na jedné straně Obchodní politika patří do naší politiky pro vnější vztahy. Měla by k ní patřit. Ale má i svá specifika. A jak už jsem říkal v odpovědi panu Kaspar, Kasparimu, máme určité pojistky. Jedná se o výlučnou pravomoc. Já myslím, že komise tam hraje ústřední roli. Právě komise vyjednává dohody o obchodu a já myslím, že podle Lisabonu budeme mít víc pravomocí, například u přímých investic. A to znamená, že nástroje, které máme na mezinárodní hospodářské úrovni, jsou dobré. Toho se tolik nebojím, ale je také důležité, abychom měli dobrou spolupráci v rámci výboru a s vysokým zástupcem. Protože samozřejmě jsou tady i politické otázky, které třeba řešit. Právě jsme třeba mluvili o antidumpingu. Já budu vycházet z pravidel, ale dokážu si představit, že v určitém okamžiku může v kolegiu zaznít i politický argument, takže musíme úzce spolupracovat. A já myslím, že toto nám problémy působit nebude. Mimochodem, eh, paní eh, zástupkyně pro zahraniční věci je moje předchůdkyně jako komisařka pro obchod. A pokud o mezinárodní konference, ano, já myslím, že to se rozumí samou sebou i ve VTO. Já jsem měl pocit, že se ptáte i na výbor 133. To je trošku obtížnější, protože to se dá udělat jen za předpokladu, že se na tom dohodneme s radou a s členskými státy. Takže já předpokládám, že o tom se ještě bude jednat na základě rámcové dohody, ale samozřejmě je to něco jiného než to, na co jste se ptal ve vztahu k mezinárodním konferencím. Doplňková otázka, pan Kazak. Eh, děkuji, pane komisaři nechápu, mm, jaké je specifikum tohoto postupu vzhledem k tomu, že Lizabonská smlouva bude předmětem interpretace a proto je nutné ustavit pravidla spolupráce mezi jednotlivými institucemi. Byl bych rád, kdybyste potvrdil vaši dobrou vůli spolupracovat s Evropským parlamentem, tak aby se Evropský parlament účastnil všech vyjednávání a aby přítomnost zástupců Evropského parlamentu byla zajištěna ve výboru 133. Budete nám poskytovat stejné informace, jako budete poskytovat radě? Budeme mít právo na stejné informace? Děkuji. Jedna minuta na odpověď, pane Deguchte. Pokud jde o dokumenty komise, tady problém není. Budete mít úplně stejné dokumenty jako rada a ve stejnou dobu. A já myslím, že to je také důležité. Nejenom to, že ty dokumenty budete mít, ale také kdy je dostanete. Ale pokud jde o dokumenty ostatních zúčastněných stran a skupin, zemí, rady, členských států, to je něco jiného. Budeme vám také dávat informace ze všech studií, které budeme provádět, budeme diskutovat o tom, jaké máme plány. Já se budu snažit přistupovat ke všemu co nejotevřeněji. Nezapomínejte, že jsem 15 let byl poslancem tohoto parlamentu a bojoval jsem za otevřenost a úplné parlamentní pravomoci. Na tom se nic nezměnilo. Jediná věc, která se změnila, je moje funkce. Nyní jsem na druhé straně stolu, ale nejsem za tím stolem sám. Je tam i rada, členské státy, ostatní členové kolegia takže to musím také zvládnout, nicméně můžete se na mě spolehnout. Děkuji. A nyní předám slovo zástupci zelených, panu Žadovi. Pane designovaný komisaři, já jsem tady. Pane komisaři, globální strategie EU byla vypracována předtím, než došlo k prohloubení potravinové, eh, hospodářské, finanční a sociální krize. A také předtím, než se intenzivně jednalo o klimatické změně. Takže naše interpretace je taková, že agenda této strategie, která je prací komise, se postupně redukovala a omezovala na čistě obchodní aspekty Evropské unie. Ve vašem úvodu jste hovořil o tom, že finanční aspekty, klimatické a potravinové aspekty jsou důležité, ale neměl jste čas o tom hovořit. Chtěl bych vědět, zda budete podporovat velmi ambiciózní agendu obchodní evropské diplomacie právě proto, aby se zohlednily otázky financí, klimatické a monetární záležitosti. Děkuji, dvě minuty na odpověď. Děkuji. Pane předsedo, Já jsem příslušný pro obchodní politiku, to je moje portfolio. Ostatní aspekty, o kterých jste hovořil, spadají do portfolia jiných komisařů. Komise je kolegium a jsem přesvědčen o tom, že obchodní politika se nemůže rozvíjet ve váku. Jsou zde dopady na finanční systém ve světě, dále dopady na finanční služby. Souvisí to také s tím, jakým způsobem se má postupovat z hlediska služeb na tomto trhu s ohledem na finanční krizi. Jsou zde klimatické aspekty, které se projednávaly v Kodani, kde samozřejmě dojem z výsledků je poněkud smíšený. Jakým způsobem obchodní politika může přispět k řešení těchto problémů? Já se domnívám, že k ním může eh, přispět ve velké míře, zvláště z hlediska nezbytného financování v rozvojových zemích. To by mělo povzbudit ekonomický rozvoj. A v tomto ohledu mm, obchodování v těchto zemích je stěžejní záležitost. Jsem přesvědčen o tom, že musíme mít holistický přístup k obchodování a holistický přístup vůbec eh, obchodní politice EU, tak jak tomu ostatně eh, je politice vůbec. Domnívám se, že není možné rozdrobit tyto problémy. Musíme mít holistický, celistvý přístup k této politice. A dále musíme vycházet z toho, že jsou zde další kolegové, kteří jsou příslušní pro eh, tato portfolia, takže musíme se snažit sladit tyto zájmy v rámci Evropské komise. Co se mě týče, budu vždy pro holistický přístup. Jedna minuta na doplňkovou otázku, pan Žado. Eh, vy máte příslušnost například z hlediska derogace pro automobilový průmysl EU v souvislosti s dohodou s Jižní Koreou. Tam můžete také mm, zasahovat, můžete zasouhovat také do derogací z hlediska emisí CO2. Budete mít také mm, kompetence z hlediska e, přeshraničních daní. Pravdou je, že jste projevil určitou odvahu z hlediska e, Demokratické Končské republiky. Bude mít komise stejnou odvahu z hlediska Kolumbie? Odpověď na minutu, pane Deguchte. Předsedo, já se velice omlouvám, ale otázka Kolumbie se zřejmě ještě vrátí. Nemohu odpovědět v jedné minutě na tyto dvě otázky. Jinak by to bylo příliš stručné. Co se týče mm, daně, přeshraniční daně, nejsem pro. Nemyslím si, že je to správný přístup. To je přístup, který narazí na mnoho praktických problémů. Viděli jsme to v minulosti. Velkým rizikem je, že to vyvolá obchodní válku. A bude docházet k určitému přebíjení se na globální úrovni. Je jasné, že také v obchodní politice musíme vyvodit určité důsledky z toho, co se odehrává v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu ale myslím si, že musíme postupovat sladěně v rámci dalších eh, přístupů. Musíme mít hm, jednoznačnou politiku, ale politiku, která bude slučitelná s tržními zákony. Děkuji. A nyní přejdeme k zástupcům zelených, pardon, ECR. Pan Zahradil. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já přejdu na svou materštinu, což je čeština, a budu se ptát na Rusko. Sousedem Evropské unie budeme mít novou eh, dohodu s Ruskem. Chci se zeptat, eh, jestli ji vnímáte jako počátek nového strategického partnerství a jestli ji vnímáte jako nástroj, který odstraní netarifní obchodní bariéry na straně Ruska a který také umožní nediskriminační, nediskriminující přístup eh, ke strategickým surovinám, jako je ropa a zemní plyn, které jsou důležité pro ekonomiku Evropské unie a pro její energetickou bezpečnost. Thank you. Děkuji. Dvě minuty na odpověď. Pan de Gucht. Energy security. Energetická bezpečnost je samozřejmě zásadní věc. A generální ředitelství pro obchod v této oblasti také hraje důležitou roli, protože o, u dohod o volném obchodu stojíme na čele, například při jednání s Ukrajinou. Právě generální ředitelství pro obchod je vůdčí složkou. Postaráme se o to, abychom v této dohodě o volném obchodu, ale i v ostatních, o kterých se jedná, byla tato věc skutečně zohledněna. Je velice důležité, abychom měli skutečné závazky, které se musí dodržovat v rámci dohod čemuž budou patřit i mechanismy urovnání sporů. To je jeden z nejdůležitějších prvků, podle mě, v dohodách o volném obchodu. Druhá otázka, nebo spíš ta první otázka k těm netarifním bariérám. Já osobně jsem přesvědčený o tom, že se jedná jeden z největších problémů naší komerční politiky pro nadcházející roky. Je to ještě důležitější než dohody o obchodu, protože jakmile na základě dohod o obchodu odstraníte tarify, objeví se záplava netarifních překážek. Viděli jsme to i v Evropské unii, kde jsme zrušili tarify. Celá desetiletí jsme bojovali za to, abychom odstranili největší část, to znamená ty netarifní překážky, těch tady bude stále víc. Každý bude mít určitá specifika v této oblasti a já se také domnívám, že nejprve při nejmenším v nadcházejících letech budeme muset k tomuto problému přistupovat především bilaterálně, spíš než na úrovni VTO, protože tam nemáme správné nástroje, správné dohody zatím. Takže to je důležité téma a budu mu věnovat velkou pozornost. Doplňková otázka, minuta, prosím. Eh, v otázce o Rusku chci se zeptat, jestli podporujete členství Ruska ve Světové obchodní organizaci, když je zároveň eh, v celní unii eh, s Běloruskem a s Kazachstánem a zároveň, jestli také podporujete začlenění asociačních dohod nebo dokonce dohod o volném obchodu s Běloruskem nebo případně s Kazachstánem do východního partnerství. Thank you for the Děkuji za velice stručné dotazy. Prosím, můžete odpovědět. Ano, podporuji vstup Ruska do VTO, ale samozřejmě závisí na Rusku. Oni uzavírají celní unii s Běloruskem a Kazachstánem. A přestože prezident Medvedev jednoznačně uvedl na samitu, myslím, že v říjnu to bylo, že se pokusí dostat do VTO co nejdřív. Uvidíme, jak to dopadne v praxi. Jestli dají přednost celní unii nebo VTO. A vede to také k dalším problémům, pokud jde o tarify. Například tarify stouply. A také vidíme, že Rusko v současné době podniká kroky v rozporu se závazky, které na sebe vzalo vůči Evropské unii v souvislosti se vstupem do VTO. I když jsou to dočasná opatření, uvidíme, co to bude znamenat v praxi. Takže je to velice citlivé téma. Potom dohody o volném obchodu. Když mi dáte víc času, odpovím, ale k tomu se ještě budeme muset vrátit, říká pan předseda. Nyní dostává slovo zástupce skupiny GUE, Sjednocená evropská levice, pan Scholz. Ehm, Pane kandidáte, na post komisaře. Mezi prioritami jste se zmínil také o vyjednávacím systému Doha a také strategie 2020 jako těžiska vašich eh, budoucích možných aktivit. A v tomto ohledu bych se chtěl zeptat, jaká je vaše analýza neúspěchu vyjednávání cyklu Doha. A co se týče tohoto neúspěchu, hodláte přece jen dále pokračovat ve vyjednávání, tak jak to probíhalo až do posud, nebo se domníváte, že ten starý mandát, který podle mého názoru je skutečně velmi zastaralým eh, mandátem, protože pochází z roku 2001. Měl by tento mandát být přizpůsoben současným podmínkám ekonomiky v současném světě, zvláště s ohledem na finanční a ekonomickou krizi. Děkuji dvě minuty na odpověď a pokud si přejete, tak můžete si ještě vrátit i k té předchozí otázce, pokud bude čas. Za prvé, já bych nechtěl hovořit o neúspěchu, protože my zde eh, budeme muset to téma řešit v rámci Doha. Jsem přesvědčen, že se podaří úspěšně dokončit kolo z Doha, možná ne v roce 2010, ale 2011. A já v to věřím. A já eh, jsem to zmínil jako první prioritu také. Musíme ale co potom nastane, to je jiná otázka. A e, e, my bychom neměli měnit mandát, já si myslím, že to bychom neměli dělat v průběhu vyjednávání, to by nás stálo e, čas a věci by to zkomplikovalo. A mm, mm, nebudeme řešit asi všechny problémy v rámci Doha, nevyřešíme je, ale bude čas i poté. Měli bychom co nejdříve se dohodnout. Však Potom jsou zde otázky také, zdali bychom neměli měnit rozhodnutí o mechanismu a podobně. To není realistické, hm, protože vyjednávání v rámci kola z Doha eh, eh, se bude blížit ke konci a ukončí se úspěšně pouze na základě koncensu. A Eh, skončilo neúspěchem právě eh, kvůli Spojeným státům Číně a Indie. I kdybychom měli právo většiny, tak stejně asi eh, by to nedopadlo, mm, protože vždycky bude právo veto. To vysvětlení není v tom, že zde nebyla ta většina, ale protože zde jsou základní rozdílové názory ohledně některých témat, především zemědělství. Jedna minuta na doplňující otázku, pan Scholz. Nedomníváte se přesto, že právě na pozádí otázky kolegy Žadot, který hovořil o klimatu, o boji proti chudobě a hladu ve světě, nemyslíte si, že je nutné zajistit změnu v rámci VTO? Nebylo by tedy smysluplné Samozřejmě vybereme na vědomí vaše stanovisko k Doha, ale nebylo by tedy smysluplné, aby VTO bylo generálně reformováno a aby se více zabývalo a jinak zabývalo lidskými právy a dalšími aspekty. To znamená, aby vycházelo z těch nejlepších modelů spolupráce. A možná že kdybyste se o to zasadil, tak by se mohl vytvořit i nový mechanismus eh, eh, parlamentního schromáždění. To znamená, že lidé ze všech zemí by se měli nějakým způsobem zapojit do vytváření tohoto nového nástroje. To znamená, že práce by měla být transparentní a tito účastníci by se měli mít možnost účastnit. Minuta na odpověď je důležité, aby to vyjednávání v rámci Doha, které se považovalo za rozvojové vyjednávání, tak eh, eh, aby eh, mm, zapojilo tedy rozvojové země a tedy ten jižní východní prvek a mm, zde do posud se to reflektuje v těch výsledcích a my jako Evropská unie jsme velkými podporovateli toho. Musí to být eh, mm, eh, jednání o rozvoji a také i s ohledem na změny klimatu a jak obchod může přispět eh, k boji proti těto, těmto jevům, protože samozřejmě financování musí jít z nějakých zdrojů hm, a asi to nepůjde z rozvojových zemích, ale z veřejných prostředků. A zdali VTO by mělo se zabývat širší agendou. Eh, ano, mohlo by řešit problémy jako změny klimatu. Ano, eh, eh, obchod, ten aspekt obchodu této tematiky by se také měl diskutovat v rámci VTO. Také je důležité, aby tato organizace ale se konkrétně zacílila na své cíle na, svou, na svůj program. A VTO to je organizace, která kvalitativně eh, je tedy eh, na vysoké úrovni v rámci OSN. Dobře. A nyní zástupce EFT, pan Dartmouth. Pane předsedo, hm, pane Eh, designovaní komisáři, eh, komisáři 27 členských států EU eh, mají různé ekonomiky, různé struktury, různých charakteristik, různé velikosti a mají i různé požadavky na obchodní politiky. Ale Jediné zastoupení, které mají členové EU, včetně Spojeného království v rámci tedy VTO, je právě prostřednictvím eh, komisaře eh, Evropské komise. A jak takový komisař pro obchod bude schopen vůbec eh, plně a, a, a hájit a anticipovat obchodní zájmy každého z 27 států, a to především jak to vypadá. I vy máte velice plný politický eh, eh, program, tak jak jste o tom eh, hovořil tedy v vašem úvodu i v odpovědích. Děkuji. Dvě minuty na odpověď, pane Deguchte. Já si myslím, že asi unikátním rysem Evropské unie je právě to, že Eh, vždycky se dohodneme na nějakém společném postoji, který efektivně hájíme na mezinárodní scéně. O to jde v Evropské unii. Mm, ta vaše poznámka na adresu obchodní politiky, to je poznámka, která platí pro všechny ostatní politiky. Samozřejmě je nás 27 a my jsme přijali tedy pravidla o rozhodování, která jsme zmodernizovali v rámci Lisabonské smlouvy. I parlament se plně zapojí do otázek, jako je obchod. A e, takže nejenom, že zde budou existovat politické názorové rozdíly v parlamentu, ale i e, národní rozdíly. A proto máme Evropskou unii, aby překonávala tyto, rozdílové, tyto rozdíly v názorech. A zde existují zásadní rozdíly v názorech mezi eh, vámi a mnou. A vy jste ale v parlamentu, vy máte vlastní názor, já také mám osobní názor, ale já v mé činnosti nebudu reflektovat můj osobní názor, ale reflektovat eh, názor kolegy a komisařů. A eh, samozřejmě obchod to není jednoduchá agenda. To je téma velice široké, které má celou řadu politických konotací. Já spíše bych si myslel, že je lepší mít jednoho komisaře pro obchod. Nebylo by snadné, eh, tedy jinak asi eh, to vůbec nějak zvládnout. minute for the follow-up question. Doplňující otázka, jedna minuta. Ano, ano, ano, takže eh, to je, eh, vidím, eh, ta otázka je velice komplikovaná a je dobré, že jsme dostali tak krátkou odpověď. A jako poslanec za Spojené království, takže než tedy v roce 73 my jsme vstoupili do společného trhu, tak my jsme měli velký obchodní přebytek se členskými státy EU, ale od té doby, kdy jsme se stali členy, tak nemáme nic. Mm, spíše obchodní deficit, velký obchodní deficit. Tak podle našeho názoru asi by bylo lepší, kdybychom měli vlastní státní zastoupení eh, při těchto jednáních. A ještě mm, eh, eh, já, vy jste neodpověděl na jednu věc a to se týká vaší politické agendy. Vy jste se o tom zmínil i v tom vašem písemném prohlášení, takže byste na to mohl odpovědět. Minuta na odpověď, pane Dehuchte. Možná by bylo dobré, aby jste o té první otázce také diskutoval u vás ve Westminsteru. Já k tomu nemám žádný konkrétní názor, ale jak víte, obchod ten eh, v 70. letech, 80. letech se obrovsky rozrostl, takže já zde ale nechci se zabývat vašimi interními problémy. A pokud je o můj politický program, já jsem to jasně řekl, eh, co hodlám učinit ve funkci. A hm, hm, hm, můj politický program je takový. Já jsem přesvědčen, že obchodní politice nejlépe posloužíme tím, že budeme mít lepší integrovanou vnější, tedy externí politiky EU. E Také jsem přesvědčen, že ale musíme zůstat nezávislí, to znamená zachovat si naše specifické rysy, protože E, jinak e, by to bylo e, škodlivé pro vyjednávání. Takže já Eh, eh, nechci tedy, aby eh, politické zájmy převádly nad obchodními a naopak a nemohu také připustit, že obchod může pouze být založen na ekonomice a na tedy obchodních různých úsudcích, ale do toho také vstupuje politika. A proto je dobré tedy zde, že zde máme tedy vlastně ty dvě pozice, tedy v radě i v komisi, že zde máme tedy i ještě paralelně toho vysokého zástupce. Děkuji, ano. Takže mm, to jsem vám dal tento čas, protože pan Dechucht předtím nevyužil čas. A nyní přejdeme k dalšímu bloku otázek. To jsou otázky eh, dalších přizvaných výborů, eh, eh, které také mají zájem na této politice, to je DV a FET a dám slovo paní eh, Žoli, která je předsedkyní výboru DV. A eh, tento blok eh, je čtyřminutový, to znamená čtyři minuty na otázku, odpověď, doplňující otázku a odpověď. Máte slovo. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat pana designovaného komisaře. Zdali by nám mohl dát nějaký konkrétní příklad, jak zajistíte, že všechny ty nové eh, smlouvy o obchodu eh, budou obsahovat eh, článek 280 Lisabonské smlouvy, kdy se žádá, aby Evropská unie ve svých politikách vzala do úvahy cíle rozvoje v rozvojových zemích. A takže Mm, aby to nemuselo jít tedy až k Evropskému soudnímu dvoru, který by musel vykládat tento článek dvě minuty. Um, Děkuji, pane předsedo. Já jsem teď komisař pro rozvoj. Už ne na moc dlouho. Nicméně budu to mít na paměti. Postarám se například o to, aby výsledek jednání v, v rámci kola v Doha odpovídal článku o rozvoji a aby skutečně pomáhal rozvojovým zemím, protože jsem opravdu přesvědčený o tom, že pokud na spravedlivém základě rozvojové země nebudou součástí celkové světové ekonomiky, nebudou mít žádnou reálnou budoucnost. My naléhavě například potřebujeme nástup Afriky. A to se podaří jen tehdy, když se bude rozvíjet obchod. Nejenom mezi severem a jihem, ale v rámci jihu samotného. A tomu mají například napomáhat dohody o ekonomickém partnerství, hospodářském partnerství. Měli by tento aspekt plně zohledňovat. Možná, že název těch dohod není úplně správný. Spíš by mělo jít o partnerství v rámci nebo na pomoc rozvoji. Děkuji. Doplňková otázka. Jedna minuta. Nemám žádnou doplňkovou otázku. Dobře, takže zástupce výboru pro zahraniční věci, pan Provera. On my left. Po mé levici. Děkuji, pane předsedo, pane de Guchte. Eh, Evropský průmysl je složen především z malých středních podniků, a to z 90%. A proto je třeba bojovat odhodlaně proti nekalým obchodním praktikám i v rámci tedy stávajícího obchodního e, kontextu, kdy již je teď těžké vůbec konkurovat. A tudíž je třeba zajistit, aby ten systém e, obchodu e, Evropské unie se posílil ve světle potíží, které mají Spojené státy, které se snaží zharmonizovat svá obchodní pravidla a ve světle problémů s Čínou a boje proti padělkům, abychom garantovali i práva duševního vlastnictví, mm, tak jak hodlá komise postupovat, aby rozvíjela obchodní vztahy, které budou více vyvážené, spravedlivé mezi Evropskou unii a těmito eh, obchodními partnery, jako je Čína a Spojené a USA. Pardon. Pane de Pane Provero, správně poukazujete na to, že v našich ekonomikách, v celé řadě našich ekonomik převažují malé a střední podniky a je pravda, že tyto podniky jsou mnohem zranitelnější, pokud jde o netarifní překážky. Jsou mnohem zranitelnější než mnohonárodnostní podniky. A proto bychom jim měli věnovat velkou pozornost. Jak už bylo řečeno, je velice důležité, aby bychom toto zohlednili ve všech dohodách o volném obchodu. Já už jsem ve svém prohlášení uváděl, že bychom se k těmto věcem měli vrátit, k těm překážkám, ale na základě výsledků jednání v kole z Douha a na základě našich zkušeností. Za druhé, když se podíváte na objem obchodu, kterého se týkají TDI, je to asi 29%, když se podíváte na Kanadu a Spojené státy, Čínu, je to 98%, tam nejsou žádné zásadní problémy, takže bychom neměli tuto věc přeceňovat. A za třetí, jak už jsem říkal, já jsem pro přístup založený na pravidlech. Nechci zohledňovat příliš mnoho politických aspektů. Pokud dojde k dumpingu, budeme to řešit. Děkuji. Doplňková otázka, jedna minuta. Kde o bilaterální obchodní smlouvy. Jakou strategii bude mít komise, abychom mohli postupovat ve vyjednáváních s důležitými regiony, jako je Mercosur a ASEAN? One minute. Jedna minuta. Vy jste předtím přetáhl čas, tak prosím, skutečně dotožte minutu. Komise je pro regionální přístup, ale vidíme také, že to působí značné problémy. Protože ne všechny země v jednom regionu musí být na stejné úrovni. To je třeba problém s ASEANem. A proto komise navrhla a rada se tomuto návrhu potom věnovala, že bychom se měli pokusit přehodnotit vyjednávání s ASEANem, měli bychom k tomu přistupovat jinak, začít bilaterálním jednáním nejenom se Singapurem, ale i s Větnamem a Tajskem ale v rámci regionálního politického přístupu. Takže jde o to, že ostatní pak budou následovat. Mercosur, tam je to trošku obtížnější. V roce 2004 byla ta jednání pozastavena. Chceme hned znovu začít za předpokladu, že stejný názor zastává protistrana, bylo by to vynikající. Ale samozřejmě k tomu potřebujeme i toho partnera. Děkuji. A nyní vstupujeme do třetího bloku otázek ze strany členů výboru INTA a začneme zástupkyní ELS, paní Saifi. Jedna minuta, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, chtěla bych se vrátit k proti dumpingovým opatřením. To je téma, které nás velmi zaměstnávalo v minulém legislativním období a zůstáváme velice bdělí ohledně tohoto současné období. Víte, že průmysl potřebuje antidumpingová mm, účinná opatření, tak aby se bojovalo proti nekalé soutěži. Ve vašem úvodu jste uvedl, že nebude docházet k postupům nekalé soutěže. Také bych eh, se chtěla zmínit o tom, že jste uvedl, že se nebude zjednodušeně přistupovat k svobodnému obchodu. Chtěla bych vědět, zda vylepšíte tato antidumpingová opatření. Mohl byste nám je detailně rozvést. Víte, že Peter Mandelson pod rouškou zlepšování těchto obchodních opatření je vlastně oslabil. Takže mohl byste detailně rozvést tuto otázku. Děkuji a minutu na odpověď. Děkuji. Já už jsem určitým způsobem odpověděl na tuto otázku. Domnívám se, že musíme vyčkat závěru vyjednávání z Doha za předpokladu, že to bude probíhat v rozumné lhůtě. Řešení těchto problémů bude součástí moje, mého zadání. Pochopil jsem, že máte obavy že by toto vše směřovalo spíše k laxnímu přístupu. Ne, to není můj přístup. Potřebujeme účinnou antidumpingovou politiku, která by byla spolehlivá a tak, aby naši partneři věděli, co mohou očekávat, pokud se něco bude dít. To je také velice důležité. Má to prohibitivní účinek. A dále musíme používat naše výhody, pokud to bude nutné. Musíme dobře promyslet, co budeme dělat, musíme mít ovšem také odvahu jednat a jsem přesvědčen, že potřebujeme v některých případech antidumpingová opatření. Chtěl jsem především říci, že bychom to neměli podceňovat, protože se to týká mm, jaksi omezeného procenta našich obchodů. Paní Sajfi, minuta na doplňkovou otázku. Pane dezignovaný komisaři, nedostali jsme tady více podrobností, ale myslím, že je získáme později. Chtěla bych vědět, zda v rámci vašeho mandátu si ponecháte mm, princip nezávislosti vyšetřovacích orgánů. Chtěl bych připomenout, že v rámci řešení antidumpingových opatření je nutné eh, toto dodržovat. A hodláte také konzultovat parlament z hlediska těchto aspektů? Protože to jsou otázky, které pro nás nejsou nevýznamné. Ano, děkuji. Vyšetřovací útvary jsou velice nezávislé a špičkové kvality a veškerá antidumpingová šetření musí se opírat o profesní postupy. Takže budu lpět na tom, aby tyto útvary pracovaly nezávisle. Musíme také mm, využívat výhod z antidumpingové politiky a opatření. Ale může se stát, že některé věci se budou muset přizpůsobit novým okolnostem. Ale Celkově řečeno, já jsem někdo, kdo se domnívá, že potřebujeme antidumpingovou politiku v obchodním klimatu, které v současnosti vládne. A bude to klima, které bude trvat ještě desetiletí. Měli bychom si ponechat tuto politiku, možná ji adaptovat, ale ne ve smyslu uvolnění nebo laxního přístupu, právě naopak. A nyní předávám slovo zástupci socialistů a demokratů, panu Martinovi. David Martin, jedna minuta. Mnohokrát děkuji. Karle, já vím z minulosti, že jste robustní a poctivý politik, ale dnes dopoledne jsem byl trošku zklamaný, protože jste například říkal, že máte určitý osobní názor, ale rozhoduje kolegium. My dnes dopoledne chceme znát váš osobní názor. Nemusíte dnes před námi obhajovat názor komise. Dnes chceme znát váš vlastní názor. Jako komisař pro rozvoj víte, že vynakládáme miliony na pomoc, na AIDS, na rakovinu, dáváme to rozvojovému světu, ale současně naše obchodní politika někdy upírá přístup k lékům úplně stejným lidem prostřednictvím bilaterálních obchodních dohod a dalších dohod, které, do kterých vstupujeme. Musíme zajistit, že naše dohody o volném obchodu nebudou mít ustanovení TRIPS+, plus, a musíme se také zamýšlet nad vyjednáváním s Indií, pokud vím. Navzdory názorům tohoto parlamentu stále úředníci usilují o tato ustanovení. Jedna minuta na odpověď. Především si myslím, že z 99% můj osobní názor odpovídá názoru kolegia v mém portfoliu. A to 1% bych si dnes nechal pro sebe. Ale kromě toho, já pevně věřím, že každá lidská bytost má základní právo na léky. Není to snadné téma, souvisí to s duševním vlastnictvím, k právu zprávy k duševnímu vlastnictví, ale já si opravdu myslím, že bychom měli mít takovou politiku, a my ji máme, že toto právo zachováme. Myslím si, že to děláme prostřednictvím celní politiky, i když tam byly jisté problémy. Nicméně konečným výsledkem vždy bylo to, že léky se k lidem dostaly. Já vím, že probíhá diskuze o tom, jestli bychom měli mít ustanovení TRIPS Plus v určitých dohodách o volném obchodu, Já bych nebyl nezbytně proti, ale na druhou stranu si myslím, že je dosti dobře možné, že na jedné straně máme takováto ustanovení pro konkrétní produkty z konkrétních důvodů a na druhou stranu se to vyrovnává třeba tím, že máme možnost paralelního dovozu. Jedna minuta na doplňkovou otázku. Bez ohledu na to, co jste říkal o celních problémech, vy jako komisař budete se zabývat celní směrnici 1383, která se toho týká. A ještě zpátky k té dohodě s Indií, protože ta je zvlášť důležitá ve vztahu k lékům. Indie je velký výrobce generických léků. Nepoškozuje to jenom Indii, ale i celou řadu jiných rozvojových zemí, pokud jde o přístup k levným lékům, pokud bychom omezili Indii. Dohoda o volném obchodu s Indií se pořád ještě vyjednává. Já to budu pozorně sledovat, aby to nepoškodilo volný obchod s generickými léky. O to se postarám. Ale je možné, že u konkrétních specifických produktů budou specifické problémy a povede to k výjimkám TRIPS+. plus. Takže předem to vylučovat nebudu, ale rozhodně k tomu obecně takto nepřistupuji. Mělo by to být tak, že rozvojové země budou mít právo na tyto léky a měli bychom udělat všechno, co je v našich silách, abychom to uplatňovali i v praxi. A ano, vrátím se k tomu nařízení, o kterém jste právě mluvil. Nicméně to nějakou dobu potrvá. Ale rozhodně bychom měli provést určité změny, abychom se vyhnuli tomu, co se stalo třeba v Nizozemsku v minulosti. Děkuji a nyní eh, paní Quist Hutrovol z EPP. Prosím, na první otázku máte minutu. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, pro mezinárodní obchod. Myslím si, že naše spolupráce bude eh, mimořádně eh, vynikající. Já jsem tedy pravděpodobně jediná vlámského původu jako poslankyně tohoto výboru. Pane komisaře, chtěla bych se vrátit k tomu, co jste uvedl ohledně Ruska na začátku. Vy jste uvedl, že Rusko je důležitým obchodním partnerem. Tak tomu skutečně je z hlediska Evropské unie. Dále jste uvedl, že různé země mají různé názory, různé perspektivy z hlediska přístupu a spolupráce s Ruskem oprávně jste také uvedl, že zatím si nejsme ještě jisti, že by Rusko si přálo stát se členem VTO. Moje otázka je následující. Jakým způsobem bychom mohli navýšit naše obchodní vztahy s Ruskem, aniž by se Rusko stalo členem VTO? ve spolupráci s komisařkou. Budete muset na tomto pracovat. Chcete být pragmatičtí, eh, chcete obohatit tyto vztahy o více politických aspektů? Uznávám, že je těžké na to odpovědět za 60 vteřin. Ale já si myslím, že je v našem zájmu mít dobré vztahy s Ruskem politicky, ekonomicky. Já si myslím, že to eh, tak učiníme, když na sebe přijmeme smluvní závazky a eh, ta smlouva, o které se teď vyjednává s Ruskem, je proto velice významná a ta obchodní kapitola, kapitola o obchodu musí být dobře propracovaná a proto je dobré aby Rusko vstoupilo co nejdříve do VTO, protože eh, eh, také tam bude muset respektovat určité smluvní závazky. A já myslím, že proto je politicky důležité s nimi jednat. Jsme sousedé a zůstaneme. A je to v našem zájmu. Ale abych se to podařilo, já připouštím, že v tomto okamžiku ano, jsou problémy například v oblasti obchodu, protože e, Rusko jednostranně přijalo různé tarifní překážky a mm, když slíbili, že tak neučiní, když jsme se s nimi e, e, dohadovali v kontextu VTO. A asi tyto věci by se snáze řešily, kdyby ty smluvní závazky byly jasnější, jak pro Rusko, tak pro EU. Doplňující otázka, 50 sekund, protože jste překročila čas v první otázce. Äh, äh, no, stále se to týká Ruska, ale nejenom Ruska. Z hlediska našeho zásobování energií je důležité, abychom se mohli spolehnout na tyto dodávky, takže budete muset spolupracovat s celou řadou jiných komisařů eh, v této problematice. Netýká se to pouze Ruska, ale také Iránu, Iráku, Ukrajiny a tak dále. Jakým způsobem konkrétně mm, vnímáte tuto spolupráci a jakým způsobem byste chtěl zajistit, aby úloha komisaře pro obchod Eh, nebyla zastíněna při vyjednávání ohledně tak složitých oblastí. A další otázka, velmi stručně. Moje kolegyně, paní Saifi, se zeptala, zda hodláte zapojit parlament do antidopingového jednání. Chcete to či nikoliv? Děkuji. 50 co se týče antidumpingového vyjednávání, myslím si, že tato vyjednávání by měla být vedena komisí, ale jsem ochoten eh, prodiskutovat s vámi tato témata a pozorně si vyslechnout vaše návrhy. Ale vyjednávání je eh, kompetencí komise, ostatně myslím si, že je to také lepší. Za druhé, co se týče zásobování energií a spolehlivosti dodávek. Já nemám obavy z hlediska nezávislosti obchodní politiky jejího případného oslabení. Ale domnívám se, že naše ekonomické vnější vztahy jsou rozvíjeny stále intenzivněji a to může posloužit naší obchodní politice. Nemám problémy z hlediska spolupráce s vnějšími útvary ale samozřejmě my máme svoji nezávislost z hlediska kompetence. Já mám velice rád nezávislost, takže myslím si, že zde se neprofiluje žádné riziko. Děkuji a nyní pan Susta za socialisty a demokraty. Děkuji, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, ekonomická finanční krize, která ještě neskončila, tak podle nás znamená celou řadu legislativních opatření, která budou doprovázet obnovu reálné ekonomiky a především výrobního průmyslu. A ptám se, jaká je vaše pozice k návrhu nařízení o e, zavedení e, e, povinného označování původu u zboží, které je mimo, eh, z oblasti mimo Evropské unie a to je něco, k čemu jsme se i většinově vyjádřili minulý týden. A jaký je váš návrh, jak lépe koordinovat boj proti padělkům, eh, jak v Evropě, tak ve světě? A dále bych chtěl i mm, vás vyzvat, abyste se zamyslel nad dohodou smlouvou s Koreou a především dopad na reálnou ekonomiku, jaký to bude mít eh, a ne tedy na tu akademickou metodiku, kterou se učíme ve škole, ale to bude penalizovat některé výrobní sektory, italské i evropské. Děkuji. Minuta na odpověď. Thank you. Um, you know that there is a difference of opinion on the... Eh, víte, že zde existují eh, názorové rozdíly. Eh, parlament je pro ten návrh a rada ne. Hm, takže pokusíme se přijít s návrhem, eh, který eh, bude průchodný a Catherine Ashton, moje předchůdkyně, mm, předložila v říjnu určité návrhy a já doufám, že to usnadní přijetí rozhodnutí eh, padělky, padělané zboží. Já vím, že zde my máme tu směrnici o označování původu, která má podporu, ta bude přijata spolurozhodovací procedurou podle Lisabonu a zde je argument, že to pomůže boji proti padělkům, snad ano, doufám, ale co je důležitější je, abychom Eh, eh, přijali dobrou smlouvu AKRA o boji proti padělkům a my se budeme maximálně snažit o pozitivní výsledek a abychom se dohodli co nejdříve v rámci VTO. Děkuji. Plňující otázka? Minuta. Ještě k té otázce Kore, o Koreji. Eh, já myslím, že by bylo dobré, abyste se více zmínil o té smlouvě obchodu s Koreou abyste zareagovali na toto. I don't think it, uh... Já si nemyslím, že asi eh, tato smlouva o volném obchodu s Koreou bude problematická. Jsou zde určité sektory, o kterých se bude jednat jako automobilový průmysl, ale eh, pokud jde o to samotné znění smlouvy, tak Eh, takže zde ten, eh, ta, ten tok nebo obchodní tok mezi Koreou a Evropskou unii je mm, dost omezený v tomto, takže zde mm, my máme i taková opatření, takovou pojistku, kterou lze potom použít. Zde máme i to čtyřleté takové období na to. A mm, jsou to věci, které musíme ještě diskutovat a já tak učiním eh, co nejdříve ale já nevidím, že by ten výrobní sektor měl s tím nějaké zvláštní problémy. A nyní z EP pan Juncker minutu z EPP. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane navrhovaný komisaři. Já bych rád citoval z vašeho úvodního prohlášení dnes dopoledne. Vy jste říkal, že obchod je mocný nástroj pro růst v Evropě i jinde. A jako bývalý ministr obchodu v mé zemi, v Rumunsku, jsem to zaznamenal s velkým uspokojením. Líbí se mi takto konstruktivní přístup. A velice by mě zajímal váš názor na význam a úlohu dohod o volném obchodu se střední Evropou, SEFTA 2006, protože to je cený nástroj, pro posílení vyhlídek zemí západního Balkánu na členství v Evropské unii. V zásadě se má za to, že toto je přípravný krok pro tyto státy ze západního Balkánu, co se týče uplatňování společné obchodní politiky EU. A já si myslím, že je to mnohem víc a zajímalo by mě, co si o to myslíte vy. Děkuji. SEFTA patří k procesu před přistoupením k Evropské unii. Myslím, že bychom si měli uvědomit, že pro nový členský stát prostě není snadné, jak bych to řekl, strávit najednou veškeré aky komunitér. Protože jsme velice rozvinutá hospodářská oblast, také hodně integrovaná. Takže toto je velice dobrý přípravný postup, který vychází z volného obchodu, který ruší tarifní překážky. A já to vidím jako velice cený nástroj pro integraci západního Balkánu do Evropské unie. A to je naším politickým cílem. Samozřejmě toto je politickým cílem Evropské unie, aby se západní Balkán začlenil nejenom co nejdříve, ale také co nejoptimálněji do Evropské unie. Myslím si, že to je velice důležité politicky, je to důležité i z hospodářského hlediska. A je to velice důležité i pro základní historické členy Evropské unie, protože vytváříme největší trh na světě. Doplňková otázka. Zůstaneme ve stejné zeměpisné oblasti. Ve vašem sdělení pro parlament zmiňujete, že multilaterální obchodní systém velice dobře doplňují bilaterální smlouvy. A z tohoto hlediska se zmiňuje i Ukrajina, i ostatní východní sousedé Evropské unie. Musíme také změnit Moldavskou republiku, protože ta, ku podivu, je také členem SEFTY 2006. Takže by mě zajímalo, jestli budete aktivně využívat obchod a ekonomickou spolupráci a rozvoj jako nástroj pro přístup i k těmto zemím z hlediska vyhlídek na členství v Evropské unii. Nebudu se zavazovat k žádnému postoji Evropské unie vůči Moldově, o tom ještě musíme mluvit později, ale je velice důležité, aby se především stala členem Evropského hospodářského prostoru. A víte, že v Moldavsku jsou i politické problémy a ty se musí řešit. Takže potřebujeme postupný přístup. A konkrétně v rámci politiky sousedství máme velice cený přístup, který se zaměřuje konkrétně na určité země, i konkrétně třeba na Moldavsko. A v rámci tohoto přístupu zaměřeného konkrétně na určitou zemi se tyto věci řeší. Takže jsme proto, abychom to dál podpořili, jsme proto, abychom je integrovali, ale musíme si také uvědomit, že nejde jenom o hospodářský problém. Sice ano, tento problém tady je. A chápu, proč se na to ptáte zrovna vy, který jste z Rumunska, ale jsou tady i politicky citlivé otázky. Děkuji. A nyní je na řadě zástupce ALDE, pan Rinaldi. Děkuji. Pane designovaný komisaři, hodně eh, zde eh, jste již dostal konkrétních otázek, ale já bych eh, chtěl se vrátit k tomu, co jste odpověděl panu Rifovi. Vy jste řekl, že cílem mezinárodního obchodu je růst, zaměstnanost, a dodržování sociálních práv. A je třeba tedy eh, ten růst, eh, o ten se snažit. A já, my eh, zde jsme diskutovali o různých údajích s komisí, například smlouva o volném obchodu s Koreou podle našich informací může znamenat ztrátu řady pracovních míst zde. A obchodních schodek s Čínou za posledních pět let se strojnásobil. A když diskutujeme s našimi partnery z AKT, tak ti tvrdí, tvrdí, že nyní, jak to vypadá se smlouvami EPA, tak ty mohou zvýšit sice volný obchod, ale mohou eh, zhoršit sociální a výrobní situaci v jejich zemích. Takže bych chtěl pochopit, jaké E, jaké jsou ty vaše argumenty e, pro úspěšnou obchodní politiku? To znamená, jde pouze o zvýšení obchodu jako takového, anebo také i chcete zavést různá kritéria pro vyhodnocování e, stavu reálné ekonomiky? Děkuji. Uh, Je pravda, že náš obchodní deficit s Čínou se zvětšil, ale nejsme jediní. Úplně stejný vývoj vidíte ve vztahu mezi Spojenými státy a Čínou. Mimochodem, když si vezmete Ázii jako takovou, ten obchodní deficit se nezvýšil. Takže dochází také k velkým přesunům v rámci Ázie jako takové. Je cílem růst našeho obchodu jako takového? Ne. Ale když se podíváte na nedávnou hospodářskou krizi a výslednou finanční nevyváženost, uvidíte, že když se zastaví obchod, dostáváte se i do velkých hospodářských problémů. Takže světovou ekonomiku si nemůžeme představit bez obchodu. A já myslím, že pro obchod potřebujeme stanovit pravidla. A to je můj úkol. Nejde jenom o podporu obchodu. To je především záležitost členských států, anebo dokonce regionu ale mým úkolem je politický a právní rámec, který obchod umožňuje. A který sleduje cíle, kterými je růst, ochrana sociálních práv a také propagace evropských hodnot na světové scéně. Doplňující otázka. Pane komisaři, když eh, vy cestujete tak já bych vás pozval, abyste v Ázii nebo v Jižní Americe navštívil nějaký supermarket a uvidíte tam různé zajímavé věci a e, že to nejsou úplné padělky, ale je to e, e, vlastně, jsou to takové zamaskované různé kamuflované výrobky široké spotřeby, jakoby padělky, které se tam prodávají, jako kdyby byly původní z různých evropských zemí, ale nejsou. A zde bych chtěl vědět, zdali vy hodláte navrhnout aplikaci nebo rozšíření eh, článku 23 smluv TRIPS. Eh, dnes se tento článek omezuje pouze na alkoholické nápoje. Eh, hodláte to navrhnout, aby se to rozšířilo i na další produkty, aby tam také byly chráněny označováním původu a ehm, možná, že vlastně byste to mohli navrhnout na mezinárodní scéně, abychom skutečně ochránili naše geografická označení. Minuta na odpověď. Ano, já už jsem trošku jezdil po světě, byl jsem ministrem obchodu nějakou dobu, takže jsem tuto část světa navštívil a byl jsem i v samousluze, protože to je vždycky zajímavé, když do nějaké země jedete. Nicméně, nejsem si jistý, jestli se dá článek 23 ve vztahu TRIPS rozšířit třeba na výrobu zboží to podle mě není úplně zjevné. Já myslím, že se to musí dělat jinak. A já jsem pro ten návrh eh, o označování původu, tak jak byl předložen. Nicméně potřebujeme dohodu mezi Evropským parlamentem a radou. A já myslím, že návrhy, které v říjnu předložila Kathy Ashtonová, by nám mohly pomoct. Omezuje se tím pole působnosti, to je jasné, omezuje se pole působnosti, ale myslím si, že to je velice dobrý přístup a já ho rozhodně podpořím. Na druhé straně, pokud je o TRIPS, já myslím, že se nápoje nedají srovnávat například s botami, s obuví. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Šťastnému za ELS. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Pane navrhovaný komisaři, já jsem tady. Vaše předchůdkyně Catherine Ashtonová podepsala dohodu o volném obchodu s Jižní Koreou. V současné době tato dohoda očekává ratifikaci v členských státech a ratifikaci tohoto parlamentu. A já mám konkrétní otázku. Jste si vědom toho, že ústupky, které získala Korea, pokud je o pravidla označování původu, budou znamenat, že evropští výrobci budou v nevýhodě v porovnání s korejskými výrobci na evropském trhu? Jak chcete tuto situaci napravit, abyste zachovali rovné podmínky na evropském trhu? Děkuji. Já vím, že ta otázka duty drawback je velice citlivé téma. Já jsem se v posledních dnech snažila, bych tak řekl, získat si konkrétní představu o tom, o co jde a jaké by mohly být důsledky. A jednoduchý výpočet mě přivádí k tomu, že u automobilu, které má, který má hodnotu 10 000 eur, by ten rozdíl byl asi 100 eur. O tomhle mluvíme. Já myslím, že bychom měli zachovat klid a pořádně to probrat. Na druhou stranu, pokud jde o duty drawback, to je rozšířená praxe z mezinárodního hlediska. Dělá to i Evropská unie. I my takové věci děláme. Není to něco, co se tady najednou objevilo ve vztahu ke Koreji. Ale pokud jsou problémy, můžeme reagovat. Máme specifický mechanismus, který jsme zavedli, který to omezuje na 5%, když teď je to 8%. Takže to můžeme omezit. A můžeme také reagovat na základě pojistek a opatření, ke kterým můžeme sáhnout. Pokud by výsledek toho duty drawback byl takový, jaký předpokládáte, můžeme využít tyto pojistky a pokud k tomu problému dojde, tak to uděláme. Ale zamysleme se teď nad tou smlouvou, jak je, a posuzujme ji podle toho, co v ní opravdu je. Doplňková otázka, jedna minuta. Pane navrhovaný komisaři, já mám stejně pocit, že rovné podmínky jsou poněkud narušeny. I vy jste ve svém úvodním vystoupení říkal, že je to dobrá dohoda. Podle mě není dobrá, podle mě je průměrná. A průměrná dohoda vždycky vede k tomu, že máme celou řadu nespokojených zúčastněných stran. A já chci jenom zajistit. Chci znát váš názor Chci vědět, jestli to vidíte jako já. Možná, že je tady taková tendence, že výroba se bude stále více nahrazovat dovozem, což by mohlo mít opravdu negativní vliv na pracovní místa v Evropské unii a na zaměstnanost. Přesně minuta na odpověď, protože jste přetáhl čas u první odpovědi. Vážený pane poslanče, dobrý je podle mě dobrý, protože průměr ve skutečném světě neexistuje, takže já to vidím tak, že je to dobrá dohoda, budu ji obhajovat před Evropským parlamentem a jsem připravený hovořit s vámi o uplatňování těch pojistek. Jsme připraveni, dávám veškeré údaje, které máme, na podporu naší teze, že toto je dohoda, která je prospěšná pro Evropskou unii. Já jsem přesvědčený o tom, že to nepůsobí problémy výrobnímu sektoru, protože máme pojistky, pokud by došlo k nerovnováze. A když se podíváte konkrétně na výrobu určitého zboží, Korea v Ázii rozhodně nepředstavuje největší problém. Máme jiné problémy a musíme je řešit, ale rozhodně to není právě Korea, protože tam je životní úroveň už teď mnohem vyšší na všech úrovních berou na sebe závazky i co se týče dohod s Mezinárodní organizací práce nebo v rámci Mezinárodní organizace práce. Obhajují práva pracovníků. Takže toto není náš provodní problém, co se týče výroby zboží v Ázii. A nyní předávám slovo zástupkyni socialistů a demokratů, paní Muniz. Děkuji, pane předsedo. A Eh, eh, komise eh, utrpěla nebo zažila určité problémy s některými těmi uskupeními, jako třeba antské seskupení, antské společenství a zde vedlo to k tomu, že někteří členové tohoto společenství teď jednají unilaterálně nebo bilaterálně s Evropskou unii, jako například Kolumbie a zde existuje velká diskuze, pokud jde o lidská práva a odborová práva v této zemi, tedy v Kolumbii, které jsou porušována a to velice závažným způsobem. A takže já si myslím, že komise by neměla podepsat žádnou smlouvu s Kolumbií. A co si o tom myslíte? Sice situace se tam zlepšuje, ale mm, mm, zde mm, kdyby se podepsala formální smlouva s nimi, to je velice eh, úzký závazek s touto zemí a eh, možná, že eh, to by podle vás pomohlo tlačit tam na lidská práva. Co si o tom myslíte? Next week, uh... Příští týden eh, proběhne technická mise. Evropská komise vysle, eh, vyšle misi do Limy na první kolo vyjednávání. A já si myslím, že ještě asi nepřijmeme konečné rozhodnutí, že neuzavřeme jednání, protože pořád ještě jsou tam určité body, které jsou nevyřešeny, ale bude to tedy diskuze odborná, technická, ne politická a e, v každém případě my z Kolumbií začneme se e, dohadovat na smlouvě poté, co proběhne e, politická diskuze na toto téma. Takže případné uzavření technických diskuzí neznamená, že automaticky bude následovat smlouva. Ne, poté musí diskutovat, poté ještě musí následovat politické diskuze. Děkuji. Doplňující otázka. Takže já jsem hovořila o vyjednávání ve VTO i označování původu. O tom jde. Vy zde nechcete chránit eh, typické produkty, které jsou napojeny eh, na konkrétní území, kde se produkuje víno a eh, další nápoje. Takže co hodláte učinit v rámci vyjednávání z Doha a jak tedy ochránit tato, tyto výrobky? The discussion within diskuze v rámci VTO eh, o označování původu, o tedy zeměpisném označování původu, to pořád ještě probíhá a to je velice významná věc pro Evropskou unii a eh, i zde určitě o tom se ještě bude jednat s parlamentem a budeme Mm, se snažit o ambiciozní dohodu ohledně zeměpisného označování původu i v rámci VTO, i v rámci našich bilaterálních jednání e, s různými regionálními uskupeními, i tedy ve VTO se budeme snažit o ambiciozní ochranu. Now it's the turn of the Greens. Zelení, paní Lukas, Caroline Lukas. My left side. Levici. I wanted... Nakrát děkuji. Já mám otázku na vliv podniků, společností na obchodní politiku EU a chci se vrátit k otázce nezávislosti. V písemných odpovědích na otázky parlamentu jste zdůraznil, že potřebujeme nezávislost. Spojujete to s tím, co nazýváte připraveností naslouchat a usilovat o názor co nejširšího kola zúčastněných stran, abychom se bránili ovlivňování zájmy ostatních, pokud jsou škodlivé a říkáte, že budete bedlivě sledovat, jak se to bude projevovat v praxi, především pokud je o úspěch Lisabonské strategie. Jak oznámil pan předseda Barosoch, chce ji e, oznámit velice brzy v nadcházejícím mandátu a vy se domníváte, že to je nedílná součást. Nicméně nezávislost je klíčová hodnota, vaše předchůdkyně to také říkala, především díky nevládním organizacím. Víme, že v rámci vývoje globální evropské strategie Business Europe měl několik eh, jednání s úředníky z Generálního ředitelství pro obchod, nicméně odboráři moc zastoupeny nebyly ani občanská společnost. Takže jak zahá, za, zamezíte nekalému vlivu takovýchto zájmů? I think this is a matter of... Já myslím, že to je otázka osobní integrity. Nemám problém s tou úplnou transparentností, kdo se sejde s kým v jednotlivých výkonných složkách. Máme také rejstřík lobbystů. A lobbystů je hodně, to je prostě život. Protože úloha lobbystů je důležitá. Já jsem se jednou sešel s předsedou organizace Business Europe. Samozřejmě je to důležitý partner. A zřejmě se s nimi v budoucnu ještě sejdu. Jsem připraven vést konzultace s občanskou společností i v rámci iniciativy občanské společnosti, kterou komisař Lamie asi před deseti lety zahájil. Na druhou stranu je velice důležité, abychom byli informováni o tom, o co jde ve vyjednávání. A to můžeme zjistit jen tak, že se sejdeme se všemi zúčastněnými a budu to dělat se všemi úplně stejně, ke všem budu přistupovat stejně. Doplňková otázka? Jsem ráda, že říkáte, že budete ke všem přistupovat stejně, protože nejde o přístup lobbystů obecně, ale jde o tu nepoměrnou váhu některých lobbystů. Například, když jste byl ministrem zahraničí v Belgii a věnoval jste se i obchodu, vytvořil jste jakousi neformální obchodní radu v Belgii. A pokud vím, tam byli především kapitáni průmyslu, kteří vám radili v obchodní politice. A pokud vím, tak jste nikdy nevytvořil paralelní orgán například z odborářů a zástupců občanské společnosti, přestože potom volali. Můžete nám zajistit, že jako komisař pro obchod budete uplatňovat vyváženější model, pokud jde o vývoj této politiky? Už jsem říkal v této debatě, jakou úlohu mají členské státy a Evropská unie jako taková a komise v otázkách obchodu. To je opravdu různé. Členské státy především mají prosazovat, propagovat obchod. A tuto obchodní radu jsem vytvořil proto, abychom právě se zástupci podniků mohli mluvit o tom, jak co nejlépe propagovat naše zájmy v obchodu ve vztahu k třetím zemím a doufám, že na základě těchto zkušeností budu pokračovat úspěšně i dál. Jako ministr zahraničí jsem vedl dialog i s občanskou společností. Dvakrát ročně jsme mluvili o obecných tématech zahraniční politiky Belgie. A oni měli u mě vždy otevřené dveře. Když za mnou chtěli přijít, vždycky to možnost měli. A tak to budu přistupovat i ke své nové funkci. Děkuji. Dospěli jsme k závěru tohoto kola otázek výborů a vrátíme se k druhému kolu otázek přizvaných výborů. A nyní dávám slovo zástupkyni výboru DB, paní Štriflerové. Michel Štrifler. Oui, merci beaucoup. Děkuji mnohokrát poté, co v rámci VTO eh, vstoupila do rozporu mezi USA a EU eh, dohoda, která se týká také banánu, jakým způsobem chcete zajistit, aby banány byly produkovány způsobem, který by byl konkurenceschopný, aniž byste se uchýlil eh, k sociálnímu dumpingu. Děkuji. Nejdříve musím říct, že jsem velice rád, že vznikla dohoda ohledně banánů, protože pokud chceme uzavřít jednání z toho, tak musíme především mít dohodu z baná- ohledně banánů. Je velice důležité mít tuto dohodu. Pokud se o tom má jednat v rámci VTO, pak je nutné snížit tarify pravděpodobně o 80%, zatímco v dohodě se jedná pouze o 35%, takže je to jakýsi early harvest pro vyjednávání z Doha. A za druhé, v té dohodě jsme stanovili, že zde bude 200 milionů eur na podporu eh, pěstitelů banánů v zemích AKT. A co se týče evropské produkce banánů, která existuje také. V některých vzdálených mm, zemích. Tak tady máme Green Box, tedy máme zde opatření, která spočívají v přímé podpoře pěstitelů banánů. Takže myslím si, že jsme učinili vše pro to, abychom uchvali tato práva. Následná otázka. A nyní zástupce AFETu, výboru pro zahraniční záležitosti, pan Mircea. Pasku. Omlouvám se. Děkuji. Eh tím, že jsme vytvořili mm, pozici, funkci e, e, vysokého zástupce, tak vlastně tím chceme e, vyslat signál, že budeme vystupovat jednotněji vůči vnějšímu světu a obchod to je základní komponenta vnějších vztahů, takže nevyhnutelně a vy jste již řekl, že zastupujete s paní vysokou zástupkyní, která byla vaší předkudkyní. Ale já se ptám, máte nějaký názor na partnerství a e, e, na smlouvy o partnerství e, versus smlouvy o volném obchodu. Takže máte v hlavě určité vzorce tedy, jak pracovat s těmito smlouvami? Rozdíl je v tom, že pokud jde o smlouvy o volném obchodu, tak Eh, zde je to hlavně o obchodu a vede to tedy komisař eh, pro obchod. Eh, pokud jde o partnerství, tyto smlouvy tedy o partnerství, tak to je vysoký zástupce pro vnější politiku, který vede tato vyjednávání a rozhodnutí. Zdali tedy půjde o smlouvu o volném obchodu nebo zdali půjde o vyjednávání o smlouvě o partnerství, něco v tom duchu, Eh, protože zde existuje eh, eh, celý seznam různých zkratek pro tyto smlouvy, tak je to politické rozhodnutí pak, které třeba vždycky přijmout a které přijímá rada na základě návrhu od komise. A budeme to muset řešit. Samozřejmě, my vždycky potom jsme zapojeni do vyjednávání o partnerství třeba s Ruskem. Pokud jde o obchod, tak vždycky se velice snažíme eh, eh, zapojit a velice úzce tedy zapojit je do vyjednávání našich, ale jde o politické rozhodnutí, v čí to bude kompetenci. Ale například pokud eh, o Rusko, tam nejde pouze o obchod, ale o další a další témata, takže mm, to bereme do úvahy. Mm, položil jste velice dobrou otázku. Nás, doplňující otázka? Ano, ale právě proto nemám doplňující otázku. Děkuji. Děkuji. A nyní přejdeme eh, do druhého kola otázek členů výboru. Začneme panem Zahradilem opět z ECR. Uh, Děkuji, pane předsedo. Teď eh, technicky více. Eh, zde jsme slyšeli hodně o Lisabonské smlouvě ne e, zrovna my všichni jsme s tím spokojeni, ale už to tady máme. E, také to e, vedlo k vytvoření té služby pro vnější akce, což si myslím, že věci spíše komplikuje, než usnadňuje. Mám tuto otázku, pane Dechucht máte nějaké představy o tom, jak budete koordinovat práci DG obchod s tou diplomatickou službou, tedy službou pro vnější akce, tak aby e, obchod e, e, byl klíčovým pro vztahy se třetími zeměmi. Například, podle vašeho názoru, ty týmy pro přístup k lokálním trhům, tak budou tedy sedět ve stejných prostorách s těmi pracovníky vnější služby a podobně. obchod není součástí té služby pro vnější akce, ten je mimo. Je mimo, protože zde máme výlučné pravomoci. Ale na druhé straně je velice dobré, nebo je, bude cené, abychom s nimi dobře spolupracovali, protože tato služba pro vnější akce bude eh, existovat v Bruselu a ve třetích zemích také. A to především v některých zemích máme naše obchodní delegace, tedy naše zastoupení, kde budeme e, spolupracovat tedy se zastoupením té služby pro vnější vztahy, i když nejsme tedy součástí, protože ti naši pracovníci spadají přímo pod DG obchod, tedy hierarchicky by nemohli být pod tou službou pro vnější vztahy, ale důležité, abych tam spolupracovali. Já se toho nebojím, musím říci, protože mám určité zkušenosti s diplomaty, tedy s diplomatickými službami v zahraničí, se zastoupeními na úrovni různých zastoupení ambasád, které máme a ještě budeme mít po určitou dobu ve třetích zemích. Takže na místě samém vždycky ta spolupráce probíhá výborně. To tež bude platit pro eh, spolupráci mezi obchodem a eh, službou pro vnější vztahy a jejími zastoupeními i mm, to funguje dobře s bilaterálními ambasádami v zahraničí. Doplňující otázka. Děkuji. E, mm, týká se deregulace, protože pan Barroso hodně mluvil, pardon, o, o better regulation, o kvalitnější legislativu. E, plánujete, že nějak aktivně Eh, tedy pan Barroso plánuje také nějak aktivně, že se bude snažit identifikovat ty právní akty, tedy aky kominoter, které se týkají regulace eh, eh, mm, mm, trhu, které zrovna nejsou příliš kvalitní, které by bylo vhodné novelizovat či úplně zrušit. Mm, takže já výjimečně akceptuji zde tuto doplňující otázku, protože normálně by vždycky měla být spojena s tou první otázkou. Mhm. odpovím, to nevadí. já nejenom, že musím pomáhat panu Barosovi, to je můj šéf, ale budu s ním spolupracovat i e, to tak popíši v mission statement. Mm, vy se můžete dívat na evropskou legislativu z různých eh, pohledů. Lidi od obchodu eh, by řekli, ano, zde jsou různá opatření, která nejsou v zájmu obchodu, to bychom měli vyřešit, ale zároveň mm, eh, lidi z oblasti rozvojové pomoci nebo z oblasti strukturálních fondů a tak dále, tak zase mají svůj názor. Ale Evropská legislativa to je de facto kompromis mezi všemi těmito zájmy. A já eh, rád budu řešit potom konkrétní opatření, konkrétní právní akty, ale mm, neřekl bych, že mm, zhruba řečeno naše legislativa, že by nebyla eh, nakloněna obchodu. It's the turn of eh, Mr. Dobře, a nyní pane Higgins za GUE. Sjednocená evropská levice. V odpovědích na dotazník parlamentu jste se hodně důrazně vyjadřoval v tom smyslu, že chcete rychleji a důrazněji přistoupit k otevřenosti a integraci trhu prostřednictvím dohod o volném obchodu a dohod o hospodářském partnerství, takzvaných dohod. Pane komisaři, není to náhodou tak, úřady obcho- dohod, že umožňují multilaterální spolupráci, aby zaplavila trhy, zničila malé výrobce, vedla k sociální dislokaci a zničila miliony pracovních míst, jako to je například u navrhované dohody se středozemím. Jak můžete tedy tlačit na větší liberalizaci? Protože to představuje jenom zájmy velkých podniků v Evropě. Není tady náhodou rozpor zájmů, střed zájmů? mezi tím, co chtějí velké podniky a mezi tím, co chtějí lidé. A není tedy náhodou konflikt z hlediska lidských práv? Je možné, že k této věci přistupujeme trošku jinak, my dva. Nicméně řekl bych dvě věci. Za prvé, já si nemyslím, že nějaká země se může rozvíjet, aniž by rozvíjela svou ekonomiku. A svou ekonomiku nemůže rozvíjet, aniž by rozvíjela svůj obchod. Když nemáte obchod, například v zemědělství, jde o soběstačnost. Jenom když máte obchod, máte i komerční zemědělskou výrobu. Takže ano, potřebujeme volný trh. Na druhou stranu, a to jsem jednoznačně uvedl i ve svém písemném prohlášení, cílem naší komerční politiky je také prosazovat naše hodnoty ve vztahu k lidským právům, ochraně životního prostředí, změně klimatu, právům pracovníků. A bude to nedílnou součástí mého přístupu k obchodní politice. Doplňková otázka? Mikrofon, prosím. Obchod může probíhat na základě lidské solidarity anebo predátorských vztahů. A tak já vidím vztahy v Evropské unii. Nicméně ještě k těm lidským právům. Vy jste říkal, že pouze na základě politické debaty byste zvážil podpis dohod o obchodu s Kolumbií. Ale není jasné, že lidé přímo v Kolumbii, nevládní organizace, například tribunál, mají jednoznačné důkazy, které implikují kolumbijskou vládu a nadnárodní organizace, včetně těch, které mají sídlo v Evropské unii a hrají svou roli v násilí, korupci. Spousta lidí byla zavražděna, například přes 30 loňském roce. Velké podniky, včetně podniků evropských, jsou proti odborům. Takže jaké kroky podniknete, abyste tuto situaci prošetřil, než vůbec budete uvažovat o podpisu o dohody s Kolumbií? Já jsem říkal, že nebudeme parafovat dohodu, dokud neproběhne důkladná politická diskuze. Dohoda o obchodu se vyjednává, nejdřív probíhá to vyjednávání, pak parafování a teprve potom přijde podpis. Takže ještě před parafováním musí proběhnout politická diskuze. A já se tím osobně budu důkladně zabývat. Za druhé, tom vyjednaném textu, který máme zatím, už teď máme ustanovení o lidských právech, je možné přijmout určitá opatření, pokud dojde k porušování. Nicméně já se zavazuji k tomu, že proběhne politická diskuze. Budu to dělat i s protistranou, dokonce ještě předtím, než budeme tuto dohodu parafovat. Děkuji a nyní si vyslechneme za EFT pana Peldera. Kde pak ho mám po pravici? Děkuji, pane předsedo. Já jako člen své politické skupiny Nesouhlasím se vším, co říkal pan komisař. Vidíme, že se tvoří hodně kartelů. V některých částech světa se mobilizují trhy. Platí to pro některé země, které chtějí přistoupit k Evropské unii. Jak chcete tyto překážky řešit? Protože když se například podíváte na příjmy Srbů rozhodně tady musíme řešit některé věci. Takže jak chcete bojovat s obchodními překážkami v této části světa? Mluvíte o jevu, který tady skutečně je. Tvoří se kartely. V tržním systému se vždycky objeví snahy vytvářet kartely. Nicméně nemají budoucnost, pokud budou v Evropské unii my máme opravné prostředky, které nám umožňují bojovat proti něm, zvlášť na základě politiky hospodářské soutěže. To nespadá do mé působnosti, na to byste se musel ptát mých kolegů. Nicméně, pokud Srbsko přistoupí k Evropské unii, uvidíme, že dojde k rozpadu celé řady těchto historických monopolů. Takže já myslím, že bychom měli lepší produkty za lepší cenu, pokud by k tomu došlo. Doplňková otázka? Moje otázka se týká otázky, která byla položena už v loňském roce. Vaše předchůdkyně dostala otázku, na dětskou práci v určitých oblastech, se kterými obchodujeme. Pane navrhovaný komisaři, se zájmem očekáváme toto prohlášení, toto sdělení. Zajímalo by nás, kdy ho můžeme očekávat. Žádal ho i rada. Naše vláda na tuto důležitou zprávu dětské práce skutečně čeká. Opakuji, že následná otázka musí souviset s první otázkou. Můžete odpovědět na tuto novou otázku. Komise zpracovala na, za, na žádost Evropského parlamentu zprávu dětské práci. Ta zpráva už je hotová a bude předána Radě a Evropskému parlamentu v blízké budoucnosti. V nadcházejících dnech ji uvidíme. Nicméně, pokud vím, spadá to do působnosti paní komisařky Ferrero Waldnerové, současné komisařky. A má na to ještě často 27. ledna. To jsou mimochodem moje narozeniny. Děkuji. Není pan Zalevsky za ELS. Mnohokrát děkuji. Lisabonská smlouva utváří zahraniční službu Evropské unie, dává Evropské unii nové pravomoci, pokud jde o zahraniční investice. A já se ptám, jak tyto nástroje budeme využívat na obhajobu ekonomických a investičních zájmů jednotlivých členských států. pokud to, co budou dělat třetí země, bude tyto zájmy poškozovat. Nejde jenom o tarifní překážky, ale i netarifní překážky, které se zaměřují na konkrétní členské státy Evropské unie. A to též platí pro investice v třetích zemích. Ze strany společností, které pocházejí z různých členských států Evropské unie. To může mít třeba politický důvod, dejme tomu ze strany Ruska. Investice, to je v oblasti obchodu nová pravomoc, něco úplně nového. Myslím, že je to velice důležité rozšíření našich pravomocí, protože to samozřejmě patří k celé té oblasti obchodu. V tomto ohledu budeme muset řešit celou řadu problémů. A tady bych navrhoval, že bychom v blízké době měli vést důkladnou diskuzi na základě sdělení sdělení o tom, jak to bude Evropská komise řešit, jak k tomu bude přistupovat. Máme současné existující dohody o investicích na ochranu investic, máme jich tisíce. Ty rušit nebudeme. Zachováme právní jistotu. Pozorně se zamyslíme nad tím, jaké iniciativy jsou možné ve vztahu k jakým zemím. A pokud je o investice, já myslím, že právní jistota ve vztahu k investicím v třetích zemích je hlavní téma. Tomu bychom se rozhodně měli věnovat hodně brzy, protože to například hodně souvisí i s energetickou bezpečností. To bych mohl ještě hodně rozvést, pane předsedo, ale já vím, že mi to nemůžete umožnit. Následná otázka. Pan Zalevsky. Děkuji. Eh, moje druhá otázka navazuje a týká se ochrany volného obchodu a využívání tohoto nástroje volného obchodu pro prosazování evropských hodnot. Vy jste hovořil o Ukrajině, o smlouvě o volném obchodu s Ukrajinou. Myslíte si, že konkrétně tato smlouva by měla být úplně autonomní a to znamená, měla by abstrahovat eh, od interní situace v této zemi, anebo naopak. Mělo by to být tak, že vlastně tím bychom motivovali Ukrajinu mm, a povzbuzovali Ukrajinu, aby pokračovala v reformním úsilí a v dalším rozvoji právního státu a tržní ekonomiky. Smlouva o volném obchodu, o které teď vyjednáváme s Ukrajinou, je součástí širšího balíčku a to sebou nese i důležité politické kapitoly. Ale smlouva o volném obchodu je zásadní pro bezpečnost dodávek energií a pro, jak jsem řekl, proto je to prioritou pro EU a také důležité, abychom v této smlouvě měli ustanovení o e, pracovním právu, ustanovení o ochraně životního prostředí, takže to nebude jenom takový jednoduchý postoj, který by vycházel pouze z obchodu. Budeme tam Eh, řešit všechna témata, tak jak to děláme ve smlouvách s jinými zeměmi, třeba s Jižní Koreou, tak to uděláme i stejně s Ukrajinou, i když je evidentní, že tady především eh, jde o to zajištění dodávek energií. To je zásadní pro Evropu. A nyní pan Kutaš, socialisté a demokraté. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zde zmínit jedno důležité téma, o kterém jste hovořil v úvodu, ale eh, nemohl jste toto téma rozpracovat, tak já vám dám příležitost. Jde mi o, eh, o pracovní práva, o lidská práva, základní práva. Co si myslíte že o tom, že tato kritéria by automaticky měla být eh, součástí smluv se třetími zeměmi? Pokud eh, eh, si myslíte, že, nebo říkáte automaticky, tak já říkám ano. Mm, vždycky se snažíme, aby toto bylo reflektováno ve smlouvě. Na druhé straně nemyslím si, že eh, lze říci, že by to mělo být automatické v tom smyslu, že tato ustanovení by byla identická, totožná ve všech smlouvách, protože samozřejmě stupeň rozvoje se liší v různých zemích. Ale jsem pevně přesvědčen, že bychom měli využívat obchodní politiky, abychom mohli prosazovat hodnoty, naše hodnoty. A toto znamená eh, Eh, nastolení správné rovnováhy. Protože ano, prostřednictvím obchodu můžeme podporovat lidská práva u našich obchodních partnerů, i když eh, to nemůže být automaticky takto nastaveno, ale měli bychom se o to vždycky snažit. Určitě eh, do těchto smluv můžeme zmiňovat třeba umluvy MOP a Eh, v tom smyslu, že nedodržování umluv MOP by mělo své důsledky. Můžeme eh, tam i se odkazovat na ochranu životního prostředí. To by mělo být eh, součástí našich obchodních vyjednávání, ale jsou to také i smlouvy o obchodu. Jejich hlavním cílem je podpora obchodu. Samozřejmě s tím, že se tam budou respektovat ty věci, které jste právě zmínil. Doplňující otázka. Ano, stejné téma. Eh, chtěl bych připomenout, že Spojené státy, když v roce 2009 přijali zákon o obchodu, tak tam navrhují, aby tyto standardy byly součástí nových smluv o obchodu. Především mě zajímá, co si myslíte, že komise by měla podniknout, aby eh, Evropská unie hm, Eh, přešla na tento nový eh, model obchodu. K tomu bych řekl toto. Je důležité, aby pro eh, takováto témata Spojené státy a Evropské, Evropská unie měly stejný přístup v tom smyslu, že Spojené státy také jdou tímto směrem, to znamená ve svých smlouvách eh, řeší všechny tyto otázky, nejenom, že by je tam řešili nebo odkazovali se na ně, ale dělají to tak, že skutečně to má efekt, má to dopad. A je to teď snažší, aby Evropská unie udělala to tež, eh, protože jinak zde byla vždycky velká konkurence mezi obchodními partnery. A je proto důležité, aby Evropská unie a Spojené státy, aby měly stejný přístup. Protože my společně představujeme více než 50 světové ekonomiky. Pokud skutečně chceme nastavovat lačku a standardy, tak to musíme dělat společně. Now, the... A nyní má slovo E, pan Salba z EPP. Děkuji, pane předsedo. Pane e, kandidáte e, ke Koreji ještě, vy jste řekl, že jedna z podmínek a to leží na srdci třeba automobilovému průmyslu či textilnímu průmyslu. Vy jste řekl, že eh, to eh, je něco, co není podmíněno eh, velikostí tohoto sektoru v Koreji, ale to pro nás je důležité, protože to je velký precedent do budoucna, do, pro budoucí smlouvy s jinými zeměmi, kde ty, mm, kde ty objemy jsou jiné, kde ty podmínky jsou jiné. A to leží hodně na srdci i našemu výboru, tak bych chtěl znát znát váš názor. A pokud jde o Jižní Ameriku konkrétně. Eh, ptám se, mm, eh, pokud jde o kapitolu obchodu a eh, především tím myslím asociační dohodu se Střední Amerikou, která byla uzavřena i, mm, i zde v rámci VTO byla uzavřena dohoda o banánech a víme, že v listopadu minulého roku v Hondurasu, ano, to bylo dojednáno, tak já s vámi souhlasím, pokud jde o duty drawback, tak já eh, vím, že potom musíme mm, se věnovat tomuto tématu vždycky individuálně v rámci každého vyjednávání, ale duty drawback, tedy vracení cla, to není něco, eh, eh, co by se týkalo specificky pouze smlouvy o volném obchodu s Koreou, ale také je to součástí našich eh, stávajících smluv třeba s Kolumbií, takže to bychom měli řešit i s Kolumbií, to není nějaká novinka, ale eh, eh, měli bychom se tomu věnovat. Určitě. Pokud jde o Latinskou Ameriku, to je politický problém s Hondurasem. A otázka je, zdali jsme ochotní mm, začít jednat eh, se Střední Amerikou, eh, včetně Hondurasu, aby Honduras byl také přitomen. Zde jsou různé názory na to. Musíme přehodnotit situaci, jakmile eh, bude zase fungovat vláda, jak má tam, ale je to rozhodnutí, které budeme muset někdy přijmout. A já já se také eh, vás mohu zeptat, budeme s nimi, máme s nimi vyjednávat nebo ne? Doplňující otázka. Děkuji. Mm, mm, mm. Pane kandidáte, vy jste také, pokud jde o Kolumbii, vy jste řekl, že zde existuje taková pojistka. Jak víte, eh, eh, zde, ta, zde ale je to pětileté období, přechodné období po datu účinnosti smlouvy. A nemyslíte si, že teď by je pozdě, eh, eh, protože může být pozdě eh, pro některé klíčové průmyslové odvětví v Evropě, aby to použili? Ano, ta vaše otázka ale se týká Koreje. Vy jste zmínil Kolumbii. Ne, ano, ano, já se omlouvám, já jsem myslel Koreu. Ano, ten důvod, proč zde máme tedy mm, tu možnou korekci toho duty drawback a že to začne fungovat až po pěti letech. Já se, e, vy se ptáte, jaké jsou k tomu důvody to e, je, bude okamžik, když nebudou existovat žádné tarify. A to začne tedy fungovat, až nebudou tarify, protože dokud budou tarify, tak by to e, bylo v rozporu, to by byl rozporuplný přístup. Děkuji. A nyní paní Desarnes eh, z ALDE. Eh, děkuji mnohokrát. Vy jste několikrát uvedl, že pro vás mezinárodní obchod není samoučelem, ale že má být nástrojem ve prospěch eh, politiky a stanovených cílů. S tím souhlasím. Ale pokud nechceme, aby to byly pouze úmysly, pak je nutné mít na mysli reformy. Jste ochoten přijmout myšlenku, že by Evropská unie požadovala změnu pravidel a změnu mandátu VTO, tak aby se do toho začlenily některé sociální normy, sanitární normy a také normy eh, korektní zprávy. Jste ochoten pustit se do takového reformního hnutí? anebo chcete eh, v podstatě odmítnout eh, Tobinovu daň, která je požidována některými členskými státy. Já nevím, jestli je to dobrá nebo nedobrá myšlenka, ale byla bych ráda, aby příští komise nám řekla ohledně této daně zrealizujeme nejdříve dopadovou studii a pak uvidíme, jak se půjde dále. To, co jsem uvedl, paní, tak eh, znamená, že můžeme mluvit o určitých změnách v rámci VTO poté, co dokončíme jednání z Doha. Nyní se musíme pokusit skutečně uzavřít toto jednání a pak se podívat, co bychom mohli vyřešit v rámci těch otázek životního prostředí, lidských práv a problémy těch příslušných článků. Takže eh, je nutné ukončit toto jednání. Co se týče mm, uhlíkové daně, myslím, že to je velice obtížná záležitost a e, vy sama jste to už prožívala ve vlastní zemi, protože tam byla tato uhlíková daň a nakonec ústavní soud ji zrušil, protože se nedodržoval princip rovných podmínek. Takže toto vznikne i v budoucnosti. Dokážu si představit, že bude předložen nový návrh tohoto zákona. My jsme to zažili také u nás v minulosti. Není to jednoduchá záležitost. Není jednoduché zajistit, aby se dodržoval princip stejných podmínek. A já jsem přesvědčen, že pokud k tomu přistoupíme, pak vznikne obchodní válka. Nemyslím si, že náš ekonomický systém eh, z toho něco vytěží. Předtím, než se do toho pustíme, musíme to velice bedlivě promyslet. Hovořila jste o dopadové studii. Já myslím, že už taková studie byla zadána. Musím si to ověřit u příslušných útvorů. Máte pravdu. Nejenom dopadovou studii, ale také studii proveditelnosti musíme objednat. Ano, já si myslím, že by bylo v zájmu nás všech, aby se toto vyhodnotilo více, eh, jakým způsobem tedy postupovat na úrovni Evropské unie. Eh, a také z hlediska rozvoje. Já vím, že výsledkem, eh, výsledek obchodní politiky a politiky rozvoje není dobrý z hlediska rozvojových zemí. Samozřejmě, že e, ta snaha otevírat za každou cenu trhy třetích zemí není v pořádku. To jim neposlouží. Je tam spousta chudoby a bídy, zvláště z hlediska zemědělců v Africe. Myslím si, že si musíme znovu položit tuto otázku, jaké cíle má evropská obchodní politika z hlediska rozvojových zemí. Musíme si položit tuto otázku velmi důkladně. Možná to předpokládá reformu této politiky, která by zahrnovala více výhody rozvojové politiky. A odpověď. Já jsem vám řekl již, že v minulosti jsem se velice zabýval v posledních měsících tím, jak zajistit větší příležitosti pro rozvojové země. Řešení není jednoduché. Nemůžeme ale obvinovat VTO nebo e, vyjednávání z Doha. Když hovoříme o těch nejméně rozvinutých zemích, oni nemění, nesnižují své tarify v rámci vyjednávání z Doha. A všechny ty země na evropském trhu mají naprosto volný přístup e, v rámci mechanismu, který jsme zavedli. Takže my tady postupujeme opravdu ojedinělé z hlediska celého světa. Chtěli bychom, aby se to rozšířilo v rámci vyjednávání z Doha. Jsou zde určité věci, které vytvářejí určité potíže. Eh, musíme si uvědomit, že rozvoj je velice komplikovanou oblastí a já si to uvědomuji každým dnem. Now I'll give the floor A nyní předám slovo panu Fjellnerovi z ELS. Mnohokrát děkuji, pane navrhovaný komisaři. Především rád slyším, že chcete využívat nástroje obchodu, které jsou k dispozici na světové scéně. Nicméně myslím si, že některé věci mohou vést k ochranářství a mohou dokonce orožovat životní prostředí. Protože problémy se životním prostředí nepůsobí obchod jako takový. Obchod se naopak dá využít k řešení těchto problémů, pokud se to využije správně. A také by mě zajímalo, jak najít způsoby boje problémů se životním prostředím, které by vedly k většímu objemu obchodu a ne menšímu objemu obchodu. Na konferenci v Kodani byl problém v tom, že celá řada zúčastněných chtěla omezit obchod přestože by to mohlo znamenat překážky v našem boji proti chudobě. A mě by tedy zajímalo, jak řešit problémy životního prostředí, aniž bychom omezovali obchod. Naopak, abychom zvětšovali obchod. Tentokrát budu přísnější, protože už máme téměř desetiminutové spoždění. Minuta na odpověď. Pane de Guchte. Děkuji. Jeden z přístupů, který bychom mohli uplatnit, je pokusit se dosáhnout dohody o skutečném volném obchodu s ekologickým zbožím. Můžeme zrušit tarify. My jsme předložili návrh. Samozřejmě v současné době to nebude možné na úrovni VTO, ale pokusíme se najít, abych tak řekl, koalici zemí, nejenom rozvinutých zemí, ale i rozvojových zemí, které by se mohly připojit k takovému programu. Ale pojí se s tím i problémy. Například Brazílie chce určité věci na seznamu. Měli bychom to projednat důkladněji, protože některé věci jsou udržitelné, některé ne. Takže bychom se měli pouze omezit na ekologické zboží, které se pojí i s postupy šetrnými k životnímu prostředí. To je také důležité. Ale samozřejmě musíme k tomu přistupovat na základě pravidel VTO. Děkuji. Následná otázka. Děkuji. Já jsem uvažoval o tom, že by se třeba dala zavést nějaká dohoda o volném obchodu v oblasti životního prostředí, nicméně vidím, že uvažujeme stejně. Nicméně tady další věc. Víme teď, že ve světě bude hodně nové legislativy, která se týká životního prostředí a samozřejmě musíme dbát i na netarifní obchodní překážky. A proto by mě zajímalo, co na to řeknete vy. Je důležité podívat se na zkušenosti, které v Evropě máme v oblasti boje proti netarifním překážkám. Máme Solvit, to je určité řešení, které se snažuje bojovat proti nežádoucím překážkám. Myslíte si, že by bylo dobré, kdybychom šli stejnou cestou i u těchto dohod o volném obchodu s jinými státy, nebo by se to mělo řešit pouze bilaterálně? Je důležité, aby nové dohody neomezovaly volný obchod. Děkuji. Když chcete vytvořit trh, začínáte rušením tarifů. To jsme udělali i v Evropě uvidíte, že když zmizí tarify, netarifní překážky narůstají, jsou stále propracovanější, toho jsme byli svědky i v Evropě. Trvalo nám deset let, než jsme se jich zbavili a zřejmě budeme potřebovat ještě víc času na úrovni Světové obchodní organizace a na světové úrovni. Ale musíme to řešit. A máte naprostou pravdu, když říkáte, že když se přijímá legislativa, nemůže mít jenom negativní důsledky. Nicméně někdy má záměrně takovéto důsledky a mě by nepřekvapovalo, kdybychom měli i legislativu v oblasti ochrany životního prostředí, která bude především ochranářská. Ale to není nic nového, tak je to u všech typů legislativy a není důvod, proč by se to nemělo stát i u této legislativy. A nyní dostává slovo pan Langer od socialistů a demokratů. Děkuji, pane předsedo. Pane Dekuchte, myslím si, že jsme zajedno v tom smyslu, že Eh, obchodní politika nemůže být spochybněna eh, i z hlediska mm, EU, z hlediska modelu svobody. Víte, že mm, před eh, několika měsíci mm, byl přijat tzv. telekomunikační balíček, aby chránil uživatele internetu. Víte, že kolem této záležitosti docházelo k velkým diskuzím. A nyní slyšíme, že v rámci jednání s USA se právě toto komunitární aky spochybňuje. Chci se zeptat, můžete zajistit, že vyjednávání akta nepoškodí nebo e, nespochybní telekomunikační balíček z hlediska ochrany uživatelů internetu a bude v tomto jednání více transparentnosti na základě Lizabonské smlouvy? Pokud jde o transparentnost, já myslím, že jsem již odpověděl na jednu z těch prvních otázek, kdy jsem řekl, co hodlám učinit, takže to je evidentní. A já v, v rámci akta, tak budu trvat na telekomunikačním balíčku. Takže tady nejde o to uzavřít internet, to není náš přístup. Co bychom měli zde řešit, je obchod s padělaným spožím. A, takže tady ale nejde třeba o padělaná trička, ne, jde o organizovaný zločin. O to jde a určitě nechceme omezit svobodu projevu na internetu v žádném případě. Doplňující otázka. Děkuji. Druhá oblast se týká sociálního soužití a soudržnosti pokud se zde uzavírají dohody se zeměmi, které mají mm, jiné zvyklosti, kde je například zakázaná stávka, kde je dumping, jako v Jižní Koreji, pak samozřejmě vznikají určité konkurenční nevýhody a tlak na náš sociální systém. To se může týkat eh, automobilového průmyslu, kde to vidíme na prosto patrně. Jaká opatření přijmete, aby pracovní normy a sociální systémy u nás byly ochráněny? I'm really sorry that I... Já se omlouvám, že mám pouze minutu, to lituji, ale myslím si, že potřebujeme více obchodu, abychom zachovali náš systém sociální ochrany v Evropě. K tomu potřebujeme růst. A je jasné, že eh, ten růst nepřijde automaticky po, eh, po krizi. Potřebujeme k tomu obchod. A co uděláme? Máme různé obchodní nástroje, které využijeme, pokud to bude nutné na základě analýzy, je použijeme. Mm, a to zcela e, bez zábran. S tím nemám problém. Například pokud jde o Koreu a smlouvu s Koreou. Zde jsou ustanovení, které se týkají eh, pracovního práva, explicitní odkazy na úmluvy Mezinárodní organizace práce a my budeme monitorovat eh, jejich dodržování a zdali dochází k pokroku eh, při jejich dodržování nejenom v Koreji, ale i v Číně například v těch smlouvách, o kterých vyjednáváme s Čínou. Teď je to smlouva o spolupráci, tato vyjednávání já nevedu, ale jedna kapitola, která tam je, se právě týká hospodářských a sociálních práv a budeme eh, úzce dbát na jejich dodržování. Děkuji. A nyní má slovo pan Papastamkos z EPP. Děkuji. Evropská unie je jeden z nejvíce otevřených trhů, ale eh, to tež neplatí pro většinu našich obchodních partnerů kteří si pořád ponechávají tarify a netarifní bariéry. A pokud jde o dovozy na evropský trh, tak velice často zde existují různé praktiky hm, eh, ekonomického, sociálního a environmentálního dumpingu. To znamená, ty země hm, respekt, hm, nerespektují naše přísné standardy, normy. A to je velká nevýhoda, konkurenční nevýhoda pro naše výrobce v Evropě, ale je to i riziko pro evropské spotřebitele. A já se ptám, zdali by zde neměl být takový parametr sine qua non který eh, eh, by byl jasně aplikován i pro účely vyjednávání DDA, pro jejich výstup. To je velice složitá otázka, ale pokud jde o kolo z Doha, tak zde asi bychom se měli vrátit eh, k tomu původnímu záměru. Tam šlo o rozvoj především, takže ten výsledek musí posloužit eh, zájmům rozvojových zemí, aby tyto rozvojové země mohly se stát nedílnou součástí světové ekonomiky. O to tam šlo, to je zásadní. A Evropská unie zde Mm, mm, rozhodně toto stanovisko eh, obhajuje při vyjednávání. To není jenom problém mezi eh, severem a jihem, ale eh, mezi zeměmi na jihu, samotnými zeměmi na jihu, hm, kdy existují různé kategorie rozvojových zemí. Takže my nejsme jediní, kteří hm, by měli být na vině za toto. A já, ano, pravda je, že budeme tedy se snažit jednat v tomto duchu stále. Vy vždycky musíte vyvážit, eh, nastolit rovnováhu mezi eh, těmi kritérii, která uvalujete pro tyto země, a třeba která se jeví jako normální v Evropské unii, ale je třeba je relativizovat tak, aby ty partnerské země mohly být obchodně aktivní protože my zde máme celou řadu různých předpisů, norem, standardů a je třeba vždycky nalézt dohodu. My bychom samozřejmě měli na to tlačit, jít tímto směrem, ale také eh, eh, si eh, musíme uvědomit, jaký je stav jejich rozvoje. Děkuji. Další otázka. Eh, mm, eh, ta odcházející komise řekla, že eh, má svoji strategii pro přístup na trhy. A jaký je váš akční plán, aby se zlepšilo to prostředí pro skutečně svobodný obchod? Takže velice teď striktní budu. Pokud je o přístup na trhy, toho je důležitá součást naší činnosti. Je to defenzivní sice, ale e, e, je třeba na to mít ofenzivní zbraně, ofenzivní e, opatření. Zde my jsme zaznamenali určitý úspěch, hm, pokud o přístup na trhy, třeba s Egyptem, hm, hm, to se týká mobilních telefonů, se to týkalo. Je to nedílná součást naší strategie Eh, kdy mm, v rámci tedy platných předpisů se eh, eh, snažíme tedy bojovat proti těm bariérám. To je nedělná součást naší ob, našeho obchodu a to je i úspěch, že máme globální Evropu. A nyní paní de Kaiser, socialista demokraté. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Eh, z hlediska takzvaného eh, přímého vyjádření jste se stal nebezpečným recidivistem. Eh, víte, že mm, vaše upřímnost je již téměř pověstná a vy jste skutečně eh, této pověsti dostal. A víte, že nyní eh, nás trochu překvapil postoj z hlediska eh, Končské demokratické republiky. Většinou se jedná o to, že se protlačují myšlenky zprávy, dobré zprávy a sociální spravedlnosti a lidských práv. Tam jsme zajedno s vámi. Ale je jist, Trošku mi to připomíná někdy eh, vaše reakce v eh, situaci, kdy mm, by se řeklo ano, musíme tam hodit bombu a pak počkáme na to, co to udělá. Vždy to vypadá, že ehm, dokážete zvážit veškeré dopady, které by to například mělo pro Končskou demokratickou republiku. A víte, že i v budoucnosti zřejmě budete postupovat stejně, protože, jak patrno, je to součást vaší strategie. Paní de Kaiser, nepustím se do belgicko-belgické diskuze. Ale chci vám říci, že projev, který jsem 16. prosince měl v Evropském parlamentu, pokud si to dobře pamatuji, tento projev získal jednoznačný potlesk, včetně vaší frakce. Diskuze mimo mikrofon. To byl spíše kompliment. Eh, pokud tomu bylo tak, dobře. Mohu vám říci, že si nemyslím, že jsem recidivista, ale eh, snažím se eh, být věrný tomu, co jsem říkal v minulosti. Samozřejmě. Snažíte se být tedy koherentní, ale byl to spíše kompliment. Nicméně chtěla jsem upozornit na to, že to může mít určité účinky. Z hlediska koherentnosti vy jste se vyjadřoval velice dlouze o tom, jak budete přistupovat ke Kolumbii. A já říkám, pokud bychom měli aplikovat lidská práva a korektní zprávu veřejných věcí, tak si přejeme, aby i v případě této země jste byl koherentní a měl jste na mysli dopady, které eh, tyto akce mohou mít. To není otázka. Replika mimo mikrofon. Já myslím, že jsem dostatečně vysvětlil moje stanovisko k tomuto problému a neomezuje se to pouze na Kolumbii, protože je to problém, který se vyskytuje v celé řadě eh, dohod, které musíme vyjednat. Ta situace vypadá vždy eh, odlišně a proto ta koherentnost je zde velmi důležitá. S potěšením dám slovo místo předsedkyni paní Muscardini z EPP, Kristiana. Děkuji. Ano. Vy jste se velice dobře připravil, ale v té odpovědi na paní Saifi a další, pokud jde o dumping, tak vy příliš jste hovořil o Doha a my víme, že již mnoho a mnoho let eh, se jedná, ale nic se nevyjednalo, ale také možná eh, bychom měli hovořit eh, o tedy eh, Světové organizaci obchodu jako takové a teď já to převedu na vztah s naším parlamentem, protože vy ve vašich písemných odpovědích jste vůbec eh, se nezmínil o návrzích Evropského parlamentu, o kterých jsme hlasovali eh, my eh, na, příští, na minulé schůzi. A třeba jako jde o e, označování původu. Vy jste řekl, že zde probíhá určitá diskuze, že rada nesouhlasí, že zde mm, to je, je ale pouze část rady, která nesouhlasí, ale vy jste eh, nespecifikoval, eh, jak tedy se bude potom konkretizovat ten říjnový program paní kolegyně Ashton. I, I know that, uh... Já vím, že Itálie je jedna ze zemí právě, kde se o tom živě diskutuje, což je pochopitelné, ale také musíte vy pochopit, že můžeme mít takovéto nařízení, takový předpis pouze, pokud dojde k dohodě eh, s radou i s parlamentem, protože jde o spolurozhodování. Catherine Ashton předložila určité návrhy, kde se pokusila eh, eh, vyřešit tedy ty překážky odblokovat situaci. Já v tom budu pokračovat ve stejném duchu, ale rada jako taková, je pravda, že ano, tam neexistuje tedy jednotný názor a tam je potřeba většina a zatím tam ta většina nebyla nalezena a my se pokusíme, aby ano, aby k tomu došlo. Nicméně asi by bylo lepší, abyste se mě zeptala na podobnou věc, na stejnou věc za pár měsíců, až budeme mít určité zkušenosti s tímto konkrétním tématem. Ano, mm, takže mm, eh, bereme na vědomí eh, vaši dobrou vůli, že eh, se k tomu vrátíme za pár měsíců a my zde v parlamentu spolu s komisí budeme analyzovat a sledovat, co se děje v radě a samozřejmě jde o spolurozhodování, takže eh, eh, je třeba tedy zachovat ty dobré návrhy, které předkládá komise a souhlasí s nimi parlament a je třeba to převést v konkrétní akty. Dovolte, abych eh, využila vaši vstřícnost vůči označování původu a k tomuto návrhu nařízení a ptám se, zdali hodláte prostudovat nějaký způsob, jak zharmonizovat eh, ten celní systém evropských států, protože zde existují pořád problémy s padělky, mm, mm, tedy mm, ty, to padělené zboží se sem dostává, je zde celá řada problémů, které dobře známe a já si myslím, že zde bychom měli mít nějaký společný program na to, a mm, i mm, mm, tedy je zde potom i e, problém třeba s těmi e, léky, které se dostávají do těchto e, řečesců obchodování, což je velice nebezpečné. Pokud jde o nařízení 1383 lomeno 2003 pro clo, k tomu se vrátíme. Protože já si myslím, že je možné, že v těch nizozemských případech, kde šlo o generické léky, toto nařízení se uplatňovalo, abych tak řekl, ne zcela přirozeným způsobem. A měli bychom toto nařízení ještě doladit. Tak abychom zaručili, že léky a generické léky bude možné volně vyvážet. Pokud je o, tomu nařízení, o to nařízení o označování původu, je to otázka spolurozhodování. A nedá se říct, že jsou to jen slova, je to postup. Jsou tam jistá spoždění, objevují se případné iniciativy zúčastněných složek, rady, parlamentu dohodovacího výboru. Já se to pokusím usnadnit, ale postup spolurozhodování je na radě a na parlamentu, aby se dohodli. Děkuji. A nyní si znovu poslechneme paní Lukasovou za zelené. Omlouvám se za tu druhou otázku, kolega tady nemohl být. Chtěla jsem se vrátit otázce Bernarda Langeho o dohodě proti padělání a především se chci zaměřit na otázku transparentnosti. Protože parlament se těch diskuzí nemohl účastnit, nikdy nevěděl žádné návrhy některých kapitol a vty. A generální ředitelství pro obchod tvrdí, že jde o otázku zachování důvěrnosti. Nicméně je to na základě žádosti Spojených států, protože jde o zrychlený postup a americká vláda tak musí také jednat. V EU máme samozřejmě úplně jiný procedurální právní rámec. Na základě Lisabonské smlouvy musí být konzultován parlament a musí a tu souhlas odsouhlasit. Takže vy jako komisař pro obchod, co uděláte pro to, abyste parlament informoval stejně jako radu o vyjednávání o této dohodě, abychom měli včas možnost vyjádřit se a předložit naše doporučení a mohla být ohledněna. V jakém stádiu vyjednávání chcete návrh jednotlivých kapitol předat parlamentu a chcete se postavit proti tomu Eh, vnímání otázky zachování důvěrnosti jednotlivých zúčastněných stran na základě Lisabonské smlouvy? Pokud je nějaká dohoda o zachování důvěrnosti mezi zúčastněnými stranami, budu ji respektovat. Myslím, že ji musím respektovat. Ale to neznamená, že nemůže proběhnout důkladná diskuze o tom, o co v této dohodě jde, jaké by měly být hlavní směry Evropské unie. Můžete vycházet z předpokladu, že ve svých odpovědích plně zohledním to, co je na papíře. Nicméně, když se pustíte do vyjednávání na základě určitých podmínek, tak ty podmínky nemůžete v průběhu vyjednávání měnit. Já je budu nucen dodržet a dodržím je, ale také zajistím, že budete plně informováni a budete se moct vyjádřit. A vaše názory náležitým způsobem zohledním. Následná otázka? Asi bych jen řekla, že si sama říkám, jestli bylo správné přistoupit na takovéto podmínky zachování důvěrnosti. Já vím, že se to nebyl vy, ale komise možná tyto podmínky zachování důvěrnosti neměla přistoupit. Když v našem právní rámci je jasné, že aby parlament mohl sehrát svou roli v diskuzi, v debatě o této věci, musí mít přístup k úplným informacím. Takže moje první otázka zní, měli jsme vůbec odsouhlasit takovéto podmínky zachování dvěnosti a za druhé, jak se zapojit například do dohody s Kanadou. To se očekává velice rychle, bude tam také dohoda nebo kapitola o duševních právech. A možná, že bychom měli vyjednat jiné podmínky, abychom nebyli omezeni zachováním důvěrnosti stejným způsobem. Asi víte, že vaše pravomoci, nové pravomoci, pokud je o obchod, jsou úplně nové. Teprve na základě Lisabonské smlouvy máte spolurozhodovací pravomoc a pravomoc odsouhlasit dohody. Takže já myslím, že to znamená, že tato doložka o zachování důvěrnosti byla zavedena za předchozího režimu, který byl samozřejmě úplně jiný. Teď musíme posoudit, jestli můžeme uzavřít dohody o zachování důvěrnosti nebo ne. A já si dokážu představit, že k tomu budete mít také otázky. Ale měli byste si také uvědomit, že vyjednávání je někdy možné pouze tehdy, když dodržíte určitou dohodu o zachování důvěrnosti. Je to otázka rovnováhy. Ve vztahu ke Kanadě to musíme udělat společně. My zajistíme, že budete zapojeni Nicméně pořád mluvíme o bilaterální dohodě. Je to něco jiného než vícestraná dohoda. A nyní znovu pan Zahradil za ECR. Jak se říká v češtině, eh, třikrát a dost. Eh, určitě ten tlak na dodržování lidských práv a funkční státní správu eh, v rozvojových zemích, s kterými obchodujeme, je správný ale platí to i naopak. Je tady třeba eh, příklad Sri Lanky, kde Evropská komise navrhla eh, dočasné zmrazení systému GSP+, tedy General System of Preferences, eh, přestože situace v dodržování lidských práv v boji s terorismem a podobně se na Sri Lance výrazně viditelně zlepšila. Takže se chci zeptat, jestli uvažujete o tom, že byste eh, navrhl eh, zrušení eh, nebo znovu zvážení tohoto rozhodnutí, toho dočasného pozastavení právě ve světle těch pozitivních změn, ke kterým na Sri Lance došlo. Jak vypadá situace? Komise provedla důkladnou analýzu toho, co tam probíhá, dospěla k závěru, že nejsou dodržovány tři dohody Mezinárodní organizace práce, navrhla radě, aby přijala opatření, pokud je o SPS+, teď je to v radě, mají na to půl roku. A v této půlroční lhůtě nebo v průběhu tohoto půl roku budeme se Sri Lankou dál jednat o změnách, které souvisí s těmito dohodami Mezinárodní organizace práce. A já doufám, že se nám podaří ten půl rok, který teď máme před sebou, využít, abychom dospěli k řešení, aby nebylo nutné přijímat opatření, ve vztahu ke KSP+. Nicméně domníváme se, že v současné době máme závažný důvod přijímat taková opatření je na Sri Lance, aby situace vylepšila v tom půl roce. Následná otázka? Eh, vy jste, jak už tady bylo zmíněno, eh, správně zdůraznil potřebu eh, fungování, dodržování standardů lidských práv, fungování státní zprávy. V jiném případě, to byl případ Konga, to je země postižená dlouhotrvající válkou, není jediná. Takových zemí je ve světě celá řada, v subsaharské Africe je jich celá řada. Jsou to země, s kterými Evropská unie obchoduje. Domníváte se, že můžeme použít ještě nějaké další nástroje tomu, abychom těmto zemím pomohli nějak, eh, aby dosáhli funkční státní správy a eh, zlepšení standardu lidských práv nějakého systému posíleného ekonomického partnerství nebo něčeho podobného. Máte něco takového v plánu? Eh, Já v současné době vyjednávám dohody o hospodářském partnerství a už jsem říkal, na tomto slyšení, že si myslím, že by měly být hodně zaměřené na rozvoj, ale také si myslím, že když budou zaměřené na rozvoj, i tak by měl obchod hrát důležitou roli. Máme velký respekt vůči pomoci pro obchod. Obchod mezi Afrikou a Evropskou unii není otázka tarifů, protože pro nejméně rozvinuté země nemáme žádné tarify. Jde také o fyzické příležitosti pro vývoz, jde o logistiku, o právní rámec. A proto jsme se jako Evropská unie i ve VTO hodně zaměřili na usnadnění obchodu a na pomoc pro obchod, a to je také důležité. Toto bychom měli i v budoucnu více využívat. Děkuji. A není pan Ransdorf za GUE. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Vy a vaši kolegové, hm, vy jste takový kapitáni v bouři, vy žijete v bouřlivé době ekonomické krize a tento rok nezaměstnanost eh, bude, hm, eh, postihne více než 57 hm, milionů lidí. A to je velký, enormní problém a nejlepší způsob boje proti nezaměstnanosti je eh, inovace zavádět inovace, protože 77% veškerého růstu HDP v, rozvojových, v, rozvinutých, pardon, v rozvinutých zemích je právě spojeno s vědou, výzkumem a inovacemi. Moje otázka tedy je, co můžete udělat vy jako komisař právě pro lepší implementaci inovací, tak abychom v praxi viděli více inovací. I think the commission can do... Já myslím, že komise, ano, se může pokusit s tím něco udělat, eh, protože to je jeden z největších nedostatků Evropy. Podívejte se na eh, tu mikroelektronickou revoluci, eh, kdy ty vynálezy jsou hodně z Evropy, ale ta výroba potom, tak ta probíhá jen mimo. A hm, takže e, třeba e, e, to tež platí u té zelené ekonomiky. My máme technologie, máme vynálezce, ale hm, máme i hm, co prodávat, ale ta výroba probíhá jinde, takže spíše asi tuto otázku možná byste měl položit jiným kolegům. Doplňující otázka to není stoprocentní pravda, protože eh, ano, s těmi výrobky se obchoduje, uvádějí se na eh, trh, ale ne eh, na mezinárodní trh a to je vaše portfolio. Já doufám, že je zde naděje, že budou existovat nová odvětví, nové formy výroby. A Mm, jsou zde odvětví, kde jsme lídry jako nanověda, nanotechnologie a mm, tyto výrobky lze prodávat jinde na světových trzích i za pomoci komise. Ano, zde hovoříte o tom eh, všeobecném rámci pro obchod a mm, my v našich vyjednáváních věnujeme velkou pozornost e, e, těmto e, produktům, i mm, pokud jde o služby, pokud jde o náma a také i mm, my se snažíme o zrušení tarifů, které se týkají těch zelených výrobků a snažíme se tedy je lépe prodat, ale o, především, co je důležité, a zde existují nedostatky, je ty inovace potom převést do konkrétní výroby, protože můžete prodat jenom, když to máte, když jste to vyrobili. A to je sice velice zajímavá diskuze, ale já si nemyslím, že asi e, zde bychom neměli se pouštět e, do diskuze o tom, co e, udělat v této věci. Děkuji ještě za EFD pan Atmar. Dartmus. Speak again. Ano, hovořím po druhé, protože můj kolega tady nemůže být. Jestli mohu říct, vy jste obdivuhodný člověk, toto byla skutečně obdivuhodná prezentace. Proto je, toto je 37. otázka, takže v podstatě už nemáme moc co říct. Ale chci se zeptat, vy tady uvádíte, že obchod musí sloužit širším politickým cílům. Já říkal David Martin, toto je okamžik, kdy můžete mluvit sám za sebe. A my se ptáme vás osobně. A proto se chci zeptat, co vy osobně považujete za evropské hodnoty, na které potom ve stejném odkazci, od, odstavci odkazujete a co vy osobně máte na mysli lidskými právy. Protože jedna věc, kterou jsem zjistil, je to, že lidská práva znamenají pro různé lidi různé věci. Já osobně si myslím, že model společnosti, který máme v Evropě, musíme zachovat A myslím si, že kombinace svobodné volné ekonomiky s vysokou mírou sociální ochrany a velkým respektem pro lidská práva, což je ospraveditelné i na úrovni Evropy, to má obrovskou hodnotu. To, že chápeme, že musíme udělat něco kolem změny klimatu, chceme stát na čele. Ostatní za námi nešli v Kodani, ale za to si můžeme sami. Já si myslím, že máme určitou misi, pokud jde o rozvoj. A stojíme na čele rozvoje, zdaleka. A měli bychom to řešit i horizontálně ve všech politikách, které uplatňujeme. Takže ano, já si myslím, že naše společnost je společnost založená na hodnotách a jsem hrdý na to, že k ní patřím. Mikrofon. Z vašich materiálů jakoby vyplývá, že si myslíte, že obchodní politika by se měla používat jako nástroj pro vývoz evropských hodnot do ostatních společností. Tak si to aspoň vykládám já. Můžete nám to ujasnit? A ještě bych dodal, že politizace obchodní politiky byla eh, jakousi vlajkovou lodí vaší, vašeho předchůd, vaší předchůdkyně. A ještě bych řekl jménem Spojeného království, protože patříme k Evropské unii, zastupuje nás komisař pro obchod. To je samo o sobě dost špatné, ale ještě musíme eh, trpět politizaci obchodu ve světě. Bude tato politizace pokračovat? budete využívat obchodní politiku pro export evropských hodnot tak, jak je chápete vy, do ostatních zemí? Můžete to ujasnit? Já nechápu, proč bych neměl být přesvědčený o hodnotách, které jsou základem evropské společnosti. Proč bych se jimi neměl inspirovat, když provádím obchodní jednání? to nevylučuje to, že obchod sám o sobě je hodnotou. A nejenom hodnotou, je nutností. Obchod potřebujeme. Obchod to není jenom něco, co někomu dáváme, nějaké výhodné podmínky. Tady nevidím žádný rozpor. A v tomto ohledu se nebudu vyjadřovat ke své předchůdkyni nebo ke svému předchůdci, kromě toho, že se vedl velmi dobře. dialog mimo mikrofon. Pánové, pan předseda. Dospěli jsme ke konci otázek. Jako poslední dostává slovo pan Toyer za ALDE. Dovolte mi neoficiální přestávku. Chci panu Tojerovi popřát všechno nejlepší k narozeninám. Jistě to budou pamětihodné narozeniny, protože se účastníte tohoto slyšení. Děkuji mnohokrát za tohoto blahopřání. Pane komisaři, na pozadí mm, nově uzavíraných dohod ohledně ASEAN a Čínu se zde objevuje otázka, zda bychom neměli postupovat jinak vůči Singapuru například ASEAN sex, jestli bychom neměli projednávat toto se skupení. Další otázka se týká mm, zabezpečených dodávek surovin. Víte, že to je rozhodující pro evropský průmysl z hlediska inovace a dalšího rozvoje. Samozřejmě máme na mysli především ropu a plyn, ale existují také další suroviny, některé železné rudy, lícium. To jsou rozhodující faktory také pro některé oblasti a souvisí to s obchodní politikou. Proto se chci zeptat, jaký význam pro vás osobně mají tyto bezpečné dodávky surovin Myslíte si, že zde je určitý manévrovací prostor, samozřejmě za spolupráce s ostatními oblastmi, tak, aby se zabezpečily dodávky, které jsou nutné z hlediska rozvoje průmyslu v Evropě? First of all, uh, congratulations. Především také i já Blahopřeji k narozeninám Singapur. My jsme dospěli k závěru, že v této fázi není možné uzavřít smlouvu o volném obchodu se skupením ASEAN jako takovým, proto jsme se rozhodli k bilaterálnímu přístupu, ale náš politický postoj zůstává takový region po regionu, a, ale samozřejmě e, e, tam ta situace se liší. A pokud je o suroviny, to je důležité my s Čínou hovoříme o 4,5 eh, miliardách ročně a zde mají, oni mají exportní tedy překážky, cla a také i využívají tedy veškeré, veškerou představivost, eh, kterou mají, takže určitě je to problém, který je třeba řešit a také to znamená řešit to na nejvyšší úrovni našeho hospodářského dialogu s Čínou, to je zásadní pro evropský průmysl a pro to, abychom dostali tyto komodity za správnou cenu, aby nedošlo k nekalým praktikám. Já, doplňující? Od, eh, hmm, z vaší odpovědi tedy vyvozuji, že považujete toto téma za důležité. Můžete nám již říci, kde leží odpovědnost v komisi za toto téma a jste ochoten i vy s námi eh, v rámci INTA prodiskutovat toto téma? Ještě bych chtěl také říci, že na mě velice zapůsobily vaše doposud velmi kompetentní odpovědi. Um. This is, uh, I don't see the... Já eh, si nemyslím, že by se o tom diskutovalo specificky v komisi. Je to součást obchodu a samozřejmě to má i politický podtext. Zde mm, eh, určitě se o tom bude diskutovat i na summitu s Čínou. Eh, ono je těžké, aby Evropa eh, nepoužila tento argument, že to je jejich úmyslná politika. A má své politické cíle, ale i ekonomické cíle, například eh, když musíte platit vysokou cenu za suroviny, kdy tržní cena eh, v zemi původu je úplně jiná, to je narušení obchodu, to je nekalá praktika a eh, eh, to si nemyslím, že tedy je asi nějaká promyšlená politická strategie. Děkuji. Takže tím jsme vyčerpali čas na odpovědi, otázky odpovědi. Bylo to velice náročné pro kandidáta, a, ale i přesto všechno má ještě právo Eh, se vyjádřit závěrem zde před výborem a parlamentem. Jakožto předseda eh, výboru, tak já eh, jsem nekladl otázky, ale já bych rád se zeptal na jedno téma, kterým bychom se měli zabývat. A to konkrétně do jaké míry nebo jak si myslíte, že tento výbor a parlament jako takový by mohl se zapojit do definování vyjednávacích mandátů komise pro účely budoucích obchodních jednání. Ale samozřejmě eh, je to na vás, abyste teď eh, řekl, co si přejete říci v závěrečném slovu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat vám a všem kolegům za toto slyšení a za velice otevřenou diskuzi na obou stranách. Za prvé, dovolte, abych zareagoval na vaši otázku. Mandát. To je něco, o čem rozhoduje rada. To je i ve smyslu Lisabonské smlouvy. S tím nic nedělám. Ale uznávám, ano, že e, hrajete velkou roli při definování mandátu a já na to dohlédnu abyste byli řádně konzultováni a vašemu výboru jasně vždycky vysvětlím cíl mandátu, politické prostředí, politický kontext, ekonomický kontext, jaké studie dopadu jsme provedli, jaké analýzy jsme provedli a vy vždycky budete mít čas na to také dohlednu, abyste mohli i odhlasovat k tomu eh, případně usnesení. A potom eh, to vezmu do úvahy při jednání s radou. Takže učiním vše pro to, abyste byli plnohodnotným partnerem při eh, definování mandátu a nejenom při eh, jeho definování, ale také, abyste mohli se zúčastnit potom toho vyjednávání. Ale je třeba zde v tomto ale respektovat Lisabonskou smlouvu. Závěrem, já nemám moc co dodat závěrem. musím říci, že eh, eh, témata, která eh, jsme řešili, jsou velice obtížná, ono to není snadné, tady je potom předkládat a mm, je třeba vždycky si dobře ujasnit, jaké problémy před námi stojí a musíme je umět řešit a o to se budu snažit v příštích letech za předpokladu, že jsem potvrzen ve funkci. Tak, abychom měli konkrétní výsledky a já eh, mám tedy eh, eh, řešit otázku obchodu, ale je třeba vždycky mít na paměti ty hlavní cíle evropské společnosti. Lidská práva, změna klimatu, ochrana životního prostředí, pracovní práva, a e, také růst. Růst je důležitý věc pro zbytek světa. E, zde je třeba, aby ten růst byl udržitelný i v rozvojových zemích, ale my v Evropě, pokud chceme, aby náš sociální systém, model byl udržitelný, tak potřebujeme růst. A Eh, ta diskuze ale nebude o růstu jenom, ale o tom, jak ten růst zajistit udržitelným způsobem. Děkuji. Thanks. Eh,